jsou. are... Dobrý den, milí kolegové. Máme už mírné spoždění, dovolím si tedy začít, a to omluvou našeho pana předsedy, který z důvodu nepředvídatelných a nečekaných zde není přítomen. Jsem s vámi tedy já. Vítám vás po letní přestávce a začíná nám vzrušující období, protože to, co se odehraje dnes, nebude mít místo mnoho a mnoho let. Nyní už bez žádného spoždění si dovolím návrhem schválit pořad jednání. Nevidím, že by někdo měl v něm nějaké námitky. Je to tedy schváleno. Jako předseda nemám žádná sdělení, ale rád bych vás informoval, že návrh kalendáře zasedání na rok 2020 je připojen k dokumentaci zasedání. A nebude-li námitek, tak tento kalendář bude považován za schválený. A nyní Eh, bod číslo čtyři a zde vítám pana Andrea Enrio, předsedu dozorčí rady, která vznikla v Evropské centrální bance v rámci SSM. Začal své pětileté období služební jako předseda eh, dozorčí rady 1. ledna roku 2019 a jedná se dnes o jeho druhé veřejné slyšení. Dnes se budeme zabývat mezi jinými eh, regulačním a regulačními a dozorčími výzvami v bankovnictví, eh, aktuálním stavem příprav na Brexit a eh, opatřeními proti praní špinavých peněz a v bankovní unii a navíc bych se rád sám zabýval tématem vyváženého uvěrování, eh, testů odolnosti v rámci EU a eh, takovými vodítky k harmonizaci vnitřních bankovních modelů, které ECB nedávno zveřejnila. Budeme mít taková pětiminutová kolečka, budu se snažit eh, uzavřít tuto diskusi přesně v 10.15, protože pak nás čeká další práce a nyní už předávám slovo našemu hostu. Velice děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je pro mě velkou ctí, že zde mohu být před vámi, před vámi nově zvolenými poslancemi v tomto legislativním období. Účinnost naší eh, práce, práce ohledně dohledu a konsistenci eh, do velké míry záleží na síle a úrovni harmonizace regulačního rámce. A také potřebujeme zpětnou vazbu od eh, všech orgánů dohledu, takže to je důležité, abychom zajistili, že, budou, že dosáhneme všech cílů stanovených v naší, legisla, v naší legislativě, která a navíc v stále se změnícím tržním prostředí. Takže také úspěch uni, bankovní unie záleží na naší produktivní spolupráci. Dohled nad bankami ECB je, se zodpovídá Evropskému parlamentu, je důležitá pro nás nezávislost a také demokratická odpovědnost. To je důležité pro kvalitní dohled nad bankami pro všechny evropské občany. Také je zde dobrá spolupráce s ostatními orgány EU. Například nedávno jsme se dohodli s Evropským účetním dvorem o memorandu po porozumění, které se týká praktického výměny informací mezi těmito dvěmi organizacemi. Bude to podepsáno v říjnu. Parlament eh, eh, si vyžádal eh, toto memorandum o porozumění, které zajistí, že Evropský účetní dvor bude moci provádět své audity pro Evropskou centrální banku a také to je signálem dobrý, dobré vůle mezi oběma stranami a snahou konstruktivně spolupracovat spolupracovat. Příští rok budeme organizovat svou práci podle klíčových eh, priorit Eh, vysokou prioritou bude dokončení eh, opravného procesu po krizi, ale budeme se zaměřovat také na nová rizika a také na hnací faktory nízké ziskovosti a také nízkého hodnocení evropských bank. Také se zaměříme na úvěry v selhání a také na doporučení, která vyplývají z naší zacíleného přeskumu interních modelů. Budeme dále provádět různé mise na místě, zaměřená na obchodní rizika a také na oceňování aktiv. Dále se budeme i nadále eh, věnovat kritériím pro upsání úvěru a také kvalitě jejich eh, hodnocení eh, interního kapitálu a adekvátnosti likvidity. Navíc budeme dále sledovat i udržitelnost obchodních modelů bank, zejména co se týče profitability a také budeme sledovat i probíhající digitalizaci. Také budeme sledovat i, jak jsou na tom banky ohledně své zranitelnosti vůči rizikům digitálních a kyberkriminality mobility. Dalšími důležitými tématy bude Brexit a také celoevropské zátěžové zkoušky. Musí zde pokračovat také komplexní eh, hodnocení. Také dochází k tomu, že banky relokují své podnikání do eurozóny a také zde máme některé členské státy, jako je Bulharsko nebo Chorvatsko, které chtějí užší spolupráci. Teď mi dovolte vyjádřit se k některým tématem, která se bude věnovat eh, v následných městech, v následných měsících. Jak víte, eh, byli jsme požádáni, abychom se znovu zaměřili na takzvané nevýkonné expozice NPE, po té, co byla dokončena nová legislativa. Eh, nyní jsme eh, dobře přeskoumali interakci mezi naším přístupem a také mezi novou zárukou pilíře 1 pro NPE, které jsou stanoveny v nejnovějším nařízení o kapitálových požadavcích. A také jsme dokončili určité opravy, které se týkají očekávání pro um, Eh, obezřetnostní ehm, dohled nad eh, novými NPE eh, Bude to, posílí to konsistentnost a také jednotnost. Také by to mělo snížit regulační zátěž pro banky. Eh, dále zde máme eh, ta očekávání, která se týkají nových nevýkonných expozic, ale ta se omezí pouze na novýkonné expozice, které se týkají půjček, které vznikly před 26. dobrem 2019 a které vlastně ne, nepodléhají pilíři 1 nebo té, té záruce pilíře 1 NPE. A ty ostatní eh, budou podléhat pilíři 1 a ECB je bude už sledovat a také s nimi všechna spojená rizika. Dále zde máme i e, dohled nad e, nevýkonnými expozicemi. Ten zůstává nezměněn, jak to bylo v dopisu o procesu SREP a také v tiskovém e, prohlášení, které ECB zveřejnila v červenci 2018. Také je důležité připravit se na Brexit, případně i také na takzvaný Brexit bez dohody. Eh, už začaly jednání. Mm, banky, banky by se měly připravit na případné nouzové situace, měly by mít nouzové plány. Banky nyní zrychlují své provádění svých brexitových plánů, aby byly mm, případně plně připraveny i na ten tvrdý brexit, který by mohl nastat na konci října. Teď se podívejme na regulatorní výzvy bankovnictví v následném termínu. Eh, této chvíli je důležité si uvědomit, eh, poučit se z posledních krizí. Proto podporujeme plné, včasné a soudržné provádění balíčku Bazilej 3. Reformní cyklus eh, musí být dokončen a musíme dokončit také důležitou práci, kterou jsme zahájili. Je naprosto zásadní, abychom dokončili práci, která se týká rizikově vážených aktiv a interních modelů eh, Cílem je to, aby všechny banky, které v minulosti využívaly eh, nevhodné eh, interní modely, aby snížili svůj regulatorní kapitál, učinili příslušné opravy. Máme zde mezinárodní standardy, které eh, reflektují analýzy, které pro, pro, provedla Evropská bankovní agentura, která se týká konsistentnosti rizikově vážených aktiv. A máme zde také zjištění, které se týká přeskumu ECB interních modelů. Um, také uh, máme pocit, že provádění eh, spodní hranice Bazileje 2 bylo takové uvolněnější v Evropské unii a tím vlastně eh, bylo nastavení spodní hranice pro rizikové váhy nákladnější eh, než v jiných jurisdikcích. Takže i když tedy to může mít dopad na nízkorizikové podnikání, také to zaručí rovné podmínky mezi bankami, které používají interní modely a bankami, které používají standardizované přístupy. Také je důležité, aby zde měli, abychom zde měli stabilizaci, stabilní konfigurace, o to také žádá podnikatelská sféra. Myslím si, že to je rozumný cíl, ale musíme ještě nejprve ten celý balíček dokončit. No a kromě dokončení Bazileje 3 zde máme také nové nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích, respektive jejich nový přeskum. A ten nový přeskum by měl odstranit existující nedostatky společně s EBOU, s Evropskou agenturu pro bankovní, s Evropským orgánem pro bankovnictví, bychom měli um, posílit harmonizaci rámce, jak eh, vyhodnotit připravenost a vhodnost eh, členů eh, rad bank. Eh, stávající problémy nebo stávající rozdíly v národní legislativě mohou eh, oslabit toto fungování dohledu. Pak zde máme ještě to, že příslušné orgány by měly být schopny, aby žádaly instituce, aby splňovaly všechny požadavky v rámci pilíře 2 a aby měly kapitálové nástroje nejvyšší kvality, to znamená kapitálový, kapit, eh, kmenový kapitál tier 1 a, a pak zde musí být také Eh, dobrý eh, obezřetnostní dohled, který se týká i risk spojenými s informacemi a komunikačními technologiemi. No a co se týče dalších reform, tak musíme říci, že stále tady ještě chybí dokončení třetího pilíře, to znamená Evropského systému pojištění vkladů, abychom posílili bankovní unii. Tyto strukturní překážky pro bankovní integraci a konsolidaci Eh, také eh, oslabují eh, zdraví našich bank, které potom trpí nízkou tržní hodnotou. Eh, také jsou zde ještě legislativní eh, překážky pro eh, přeshraniční bankování, přes, přes, přeshraniční bankovní činnost v eurozóně. Nakonec mě ještě dovolte zdůraznit, že zde máme také, nebo že do naší práce také vkládáme i rámec pro boj se, s praním peněz. ECB úzce spolupracuje s EBou a také s národními orgány a dohledy abychom splnili akční plán Rady pro praní eh, peněz. V tomto kontextu eh, chceme stále vlastně brát v úvahu eh, všechny obavy, které se týkají praní peněz. Máme zde vnitřní orgány, vnitřní kontrolu od odebírání licencí, vše, vlastně celý tento řetězec. No a nakonec ještě je zapotřebí posílit a harmonizovat celkový rámec proti eh, praní peněz v Evropské unii. Ehm, ještě chci říci, že zde je řada dalších věcí, o kterých jsme hovořili já i můj předchůdce velice často v tomto výboru v posledním legislativním období. Pan předseda některá z nich eh, zmínil ve svém úvodu, to znamená například úvěry se silným pákovým efektem, eh, interní modely nebo zátěžové zkoušky. E, trh se velice rychle rozvíjí, takže stále poskytujeme jakési pokyny pro dohled nad e, úvěry se silným pákovým efektem. Také provádíme zátěžové zkoušky, abychom zvážili třeba rizika likvidity nebo rizika spojená s likviditou a také, na příš, také se připravujeme příští rok na celoevropský zátěžový test. Eh, také naše práce, která se týká interních modelů, se ukázala jako efektivní v tím, že dokázala reagovat na nekoncesnosti. A pokud vás zajímá některá otázky podrobněji, tak na ně rád zareaguji ve formě vašich otázek a odpovědí. Děkuji, pane. Jen připomínám, bude to vždy pět minut. Paní Danuta Hübner za EPP jako první. Děkuji. Jsem velice ráda, Andreu, že vás zde vidím. Moje otázka je skutečně stručná a krátká. První se týká Bazileje 3. Zmínil jste se o něm. Domníváte se, že je, máte prostor pro odchýlení se od Bazileje 3 a pokud ano, tak jak a kdy? A pak, když hovoříte o hrozbách, identifikoval jste už jakási konkrétní rizika? a hrozby. A třetí otázka se týká Brexitu. Víme, že SSM se snaží tlačí bank, na banky, aby měli vše v pořádku i v oblasti PRI. Nedávno jste ale poukázal na přizpůsobování se modelům, booking modelům bankami, ale už nemáme moc času. Jak vidíte šanci, aby se vše zlepšilo, aby vše odpovídalo tomu modelu, když vlastně máme necelé dva měsíce. A pak eh, otázka národních možností, otázka použití diskrece a národní režimy insolventnosti Moje otázka zní, máte představu, zda by se to mohlo legislativně pohnout tímto směrem a domníváte se, že tady existuje možnost sáhnout k určitému um, určité sadě nástrojů, jaký mají američané, k poučení se od nich. Děkuji. To jsou opravdu velice mm, velké otázky, to bychom mohli celé naše sezení jim věnovat. Bazilej 3 a možnost odchýlit se od mezinárodních standardů. Já bych pouze řekl, že to, co máme na stole v oblasti mezinárodních standardů, dokonale odpovídá analýze EBA i jejím návrhům a i našim úkolům a naší úloze tak jak odpovídá mezinárodním modelům. Jedná se tedy o postup oprávek a přizpůsobování, eh, se kterým jsme spokojeni, nevidím důvod pro odchýlování. A pak, když se podíváte na dopad, tak tam se to hlavně týká velkých bank. Pokud si dobře vzpomínám, mm, to, eh, o čem hovoří EBA, kde máme deficit, to je 135 miliard eh, a 127 mm, případně. Takže týká se to pouze velkých a přezraničních bank tedy případné eh, konkrétní záležitosti u té či oné banky, tady by to nefungovalo. Jediné, co mě je záhadou u eh, toho balíčku Bazileje, je podní hranice pro rizika, totiž to si zavádějí některé státy, to se promítá do určitých eh, legislativních eh, systémů, ale já důvěřuji eh, tomu procesu oprav, se který už má EBA. A tady by to mohlo by vést k narušování té rovnováhy. A další věc, na které záleží z pohledu důvěryhodnosti EU, z pohledu akceptování a uplatňování mezinárodních standard je důvěra i ze strany mezinárodního bankovního prostředí. Tedy tady rozhodně bych spíše řekl, že stojí za to být lojální vůči tomu, co vyjednáváme a nesnažit se zavádět nic s výjimkou snad, kdyby to bylo pro banky nějak výjimečně mm, obtížné, či mm, by je to zatěžovalo pak ta, ty hrozby a ta rizika. No tady je těžko na něco poukázat. Máme řízení a operační rizika. To jsou jediné dvě oblasti, kde rozhodně se musíme více zaměřit na to, co tam ještě úplně nefunguje, co tam není dotaženo do konce. Například eh, v tom řízení a zprávě máme ty nedávné skandály, eh, to, jak se mnohé přehlíželo a tak dále. Pak máme i zjištění, eh, které se týkají kvality údajů, integrity údajů, digitalizace, eh, kyberrizika. Tam rozhodně je třeba tomu věnovat více pozornosti. U Brexitu ve zkratce skutečně už máme mm, přehlednější otázky, odpovědi, eh, modely, i to, jak máme v EU už určité firmy na mm, poštovní schránku a tak dále. A tam jsou ty závěry uspokojivé. Ty cílové operační modely, které si banky nastavují, byly nadefinovány, odsouhlaseny s námi a mm, znamenají e, signifikantní manažerské e, schopnosti a e, působilosti. Jediné, co je ještě s otazníkem, je ta rychlost, jak dospějeme k tomu cílovému modelu a jak se k němu dostaneme, protože tady je zatím pokrok pomalý. Národní možnosti eh, toho zejména u těch režimů insolventnosti, národní specifika. Tam problém skutečně existuje. Čeho jsme svědky? Totiž v EBRD se má za to, že když se u nějaké banky oficiálně řekne, že pravděpodobně nebude moci dále fungovat, tak se to, pokud to nemá mezinárodní význam, předá danému členskému státu a dosud jsme se domnívali, že tím pádem máme starost z krku. Ale v praxi se ukázalo, že přece jen jsou určité věci, o které se postarat musíme. Máme významné banky, které i když mají velice nejistou finanční pozici, tedy říká se jim likely to fail, ale přesto, jak si přežívají, jsou soudy odmítají insolventní um, žádosti a to znamená, že banka stále ještě má licenci poté, co se o ní e, či u ní určilo, že pravděpodobně selže. A pak jsou to nikoli řádné insolvenční postupy, ale některé státy dokonce jim poskytují pomoc, takže potom jsou na tom investoři dokonce i lépe než ta banka či to, co po ní zbyte. Já se domnívám, že by měl být nějaký správný nástroj pro likvidaci bank, podobně jako v USA. Tady si musíme dát pozor na čas, říká předseda eh, klaďte otázky, kde můžeme očekávat odpověď do pěti minut. Pan Fernandez a SMD. Dobrý den, budu hovořit španělsky. Za prvé chci přivítat vás na výboru a říci, že je těžké eh, eh, klás otázky po Danutě Hubner, která v podstatě eh, již položila většinu otázek, které nás zneklidňují. Já bych chtěl zdůraznit dvě otázky. První se týká procesu vstupu Chorvatska, Bulharska do bankovní unie a proces přijímání eura, tedy rozšíření eh, činnosti vaší instituce, respektive činnosti dohledu i nad těmito zeměmi. A já bych se chtěl zeptat, jak vy vidíte tento proces? A eh, jaká je podle vás ta přiměřená lhůta, kterou lze očekávat, eh, až tedy tyto země vstoupí do euro? A mm, mohlo by to být možná i potom použito jako příklad pro ty země, které zatím nemají euro a mm, které v nějak, určitém okamžiku podle smlouvy musí vstoupit. Druhá otázka se týká problematiky finanční stability. Poté e, e, my e, tedy po vás budeme mít také slyšení s kandidát kandidátkou na mm, eh, předsedy, předsedům banky a já bych se chtěl eh, zeptat tedy, jak vy to vidíte s mm, výhledy, perspektivami pro eurozónu, protože víme, že tady jsou velké problémy, které musíme řešit. A já se chci zeptat, jaké budou eh, důsledky pro finanční stabilitu eh, to, že se ještě dále rozšíří expanzivní opatření naší monetární politiky. To hodlá centrální banka učinit. Jaké to bude mít důsledky na stabilitu? Thank you very much for, for your questions. On... Eh, děkuji za tuto otázku. Co se týče úzké spolupráce eh, s Bulharskem a Chorvatskem, o kterou tyto země požádaly, tak eh, nacházíme se teď uprostřed určitého procesu. Dokončili jsme vyhodnocení bulharských bank, identifikovali jsme dvě banky, které mají nedostatečné nedostatky v oblasti kapitálu, které se musí napravit. A teď jsme v takovém tom následném, eh, v té následné fázi, to znamená, ty příslušné banky eh, připravují své plány, jak odstranit nedostatky, které byly nalezeny v tom hodnocení. Jeden ten plán už je schválen, respektive jakmile budou tyto plány schváleny, tak pak budou následovat další kroky to znamená dokončit celý proces a pak zahájit ten režim úzké spolupráce. A pak vlastně začne celý ten proces, kdy tyto země mohou přistoupit k euru, kdy tedy Bulharsko. Co se týče Chorvatska, tak eh, myslím, že v září již eh, teď bychom měli začínat to vyhodnocení. Eh, už v případě Bulharska to trvalo tak zhruba rok, to znamená od té doby, kdy je eh, vznesena oficiální žádost a kdy je dokončeno to vyhodnocení, tak to trvá zhruba rok eh, do té doby, než tedy potom také ještě ty banky, banky dokončí ty své plány. Takže zatím je dost času. Ten proces také vyžaduje přeskum i legálního systému, ale to už bylo v případě Bulharska dokončeno. A bude to tak i v případě Chorvatska. Musíme totiž zaručit, protože Chorvatsko a Bulharsko jsou pro nás takovou relativně, nezná, relativně neznámým územím um, pro tu blízkou spolupráci. Takže je důležité, abychom věděli, že potom ta, ty mechanismy úzké spolupráce mohou být eh, hladce zavedeny. Pak další otázka. Víte, že je zde rozdělený eh, ta politika monitorování a politika dohledu. Tam je takové, ale mm, ten systém, který je teď také vlastně tlačí na marže bank, to znamená na ziskovost bank ale zároveň potom ty banky mají pozitivnější makroekonomický výhled. Také je zde lepší schopnost eh, dlužníků splacovat a banky tedy mohou také lépe zpravovat svá portfolia a pak to má také i vlastně i pozitivní dopad na objem celkových úvěrů. Čili je tam celá řada různých prvků v té věci. Také bych chtěla říci, že jsou zde otázky té makroobezřetnostní politiky. Může se navýšit eh, apetit po riziku ze strany bank, ze strany podniků a někdy orgány makroobezřetnostního dohledu mohou najednou žádat, že chtějí navýšit ty různé rezervy makroobezřetnostní a k tomu také často teď dochází. Děkujeme nyní pan Garikáno. Dobrý den, pane Andrejo. Děkuji za vaši návštěvu. E, vypadá to, že na trzích e, vzniká strach z hospodářské recese. Otázkou je také, jaké to bude mít dopady na finanční stabilitu. Já bych se v této kontextu chtěla zeptat na dvě konkrétní věci. Za prvé, e, možnost, jak, jak to vypadá vlastně s expozicemi bank vůči státním dluhopisům, protože v některých případech je ta expozice velice vysoká. Byl zde návrh, který se týkal eh, také cených eh, papírů zajištěných státními dluhopisy. Komise přenesla určitý návrh, komise schválila svůj eh, postoj v prvním čtení a Eh, ale máme pocit, že rada vlastně vůbec nějak nemá chuť s tím dále postoupit. Takže co si o tom myslíte? Myslíte si, že by bylo dobré tento návrh eh, přijmout? Nebo máme nějaké jiné nástroje, jak ty, ten problém řešit? A jak t- k tomu můžeme také přispět my? Druhá otázka se týká snižování rizik a sdílení rizik. Eh, v tom jsme trošku už v takové slepé uličce už několik let. Z politické strany se ozývalo, že bychom měli čekat a nejprve eh, vlastně snižovat to riziko, než při, začneme schvalovat ta opatření pro sdílení rizik. Takže jaký na to máte názor? A konkrétně mě zajímá, zda se domníváte, že teď už eh, je to možné, nebo si myslíte, že by bylo lepší mm, Myslíte si, že už teď jsou takové podmínky, abychom třeba mohli zahájit eh, ten systém EDIS eh, nebo nějaké další mechanismy, jako třeba eh, tu brzdu toho jednotného mechanismu dohledu a další věci. Děkuji. Strach z recese. No, samozřejmě je to tak, že se nad námi stahují mračna. Musíme se na to samozřejmě připravit. Já bych vám chtěl pouze připomenout, že nedávno se prováděly ty stres testy, které ukázaly, že banky jsou celkem odolné, mají kapitálové rezervy, také jsme prováděli e, ty testy ohledně likvidity, tam také se ukázalo, že banky jsou v tom odolné. No ale samozřejmě ta nízká ziskovost, e, nízká kapacita vytvářet kapitál a nízká, nízké hodnocení bank, to jsou pro nás, e, to je zdrojem obav. Eh, dále, té expozice vůči státním <clears throat> dluhopisům. Máme zde návrhy nástrojů. Eh, ten nástroj by mohl pomoci, ale není to eh, všelékem toho problému, který byl identifikován během minulé krize. Takže vždycky, když dochází k zhoršení těm státním dluhopisům a těch spreadů, vlastně pak je vždycky problém mm, za dobrých podmínek se dostat na trh. Já bych nejprve chtěl říct, že máme určité nástroje dohledu, které kontrolují, jak, jaká je bankovní expozice vůči státním dluhopisům. To jsme také zkoumali v rámci těch zátěžových zkoušek. Uh, Dívali jsme se, e, jak, by, jak jsou banky odolné vůči tomu. Teď jsme v takovém ještě procesu e, hodnocení a také tam v případě, kdy dochází k nějakému nadměrnému e, objemu expozic vůči státním dluhopisům, tak na to upozorňujeme banky také je zde ten návrh BBS. A také zde máme i návrh vědeckého výboru SRB. Mm, myslím si, že to jsou důležité prvky. Myslím si, že by se ty dva prvky měly spojit. Takže zde potřebujeme konsistentnější regulační rámec pro expozice vůči státním dluhopisům a také pak ještě nějaký další nástroj, který bude přímo pro tento účel. Mm, klíčovým, jednou z klíčových věcí, podle mého názoru, je dostat ty eh, expozice vůči státním dluhopisům na trh. Eh, musí tedy, ty banky se pak snaží eh, dostat se na trh, zde musíme mít určitou disciplínu a už teď mají banky určitá pravidla, jak snížit riziko v této oblasti. V roce 2018 eh, to mm, tvrdilo asi 150 miliard, vlastně muselo být eh, na ty oprávky a 30 eh, miliard se týkalo sekuritizace. Ale ty, ty objemy se snižují v bankách a banky ve většině případů dosahují svých cílů nebo dokonce je přesahují ve většině případů, ty cíle, které jsme si dohodli. Eh, já jsem trošku skeptický ohledně toho, že bychom nejdříve měli něco eh, dokončit a pak začít něco dalšího. V Evropské unii máme vždycky takové eh, cestovní mapy. Na jedné straně by měly být ty oprávky a na druhé straně by měl být ten proces EDIS. Děkuji nyní za zelené Sven Gigold. Děkuji, pane předsedo. Co Andreo a od ECB obecně slýchávám je toto. Na jedné straně podnikatelské prostředí v Evropě se zhoršuje, a, ale banky jsou lépe připraveny na druhé straně ECB, pokud jde o monetární politiku, tak oznamuje nižší úrokové sazby a bude aktivní nadále, což je riziko navíc pro bankovní sektor a další finanční aktéry, především z pohledu dlouhodobých záruk. Myslíte si, že nyní je to také rolí tedy dozoru centrální banky, zvyšovat úsilí, aby členské státy zvýšili eh, úsilí a snažili se o společnou fiskální politiku a mm, proaktivní ekonomickou politiku, tak aby ECB měla větší prostor, aby mohla snížit tlak na dlouhodobé úrokové sazby. To je podle mě velké nebezpečí pro stabilitu celého finančního systému. Nemůžete budovat pouze nárazníky proti takovémuto kurzu vývoji. A také i zde vidím i, že dozor by měl hrát roli. My potřebujeme menší tlak na ziskovost bank, které si vypůjčují peníze. A v neposlední řadě, když jste tady byl naposledy, a i v podstatě vy v EBA, vy jste byl takovým průkopníkem transparentnosti. A můžete mi říci, kam jste se až dostali? Zveřejníte eh, ty výsledky zátěžových eh, testů, které jste dělali interně v ECB a zveřejníte i bodítka mm, eh, nebo guidance, tedy podle pilíře 2 a nakonec dáte tady, mm, vytvoříte určitou škválu podle toho slavného vašeho grafu, kde jste Eh, zkoumali si 100 bank, ale je to prostě anonymní a vidíme, jak to, tedy, jak to je s kapitálovými požadavky u těchto bank. Takže takový dragraf, který bude transparentní. Děkuji. Děkuji. Já bych začal mm, eh, posledním, eh, co jste zmínil, to bude snažší. Ano, určitě já jsem se zavázal k větší transparentnosti i u tohoto grafu. Víte, že ve smyslu požadavků podle eh, pilíře 2 a požadavky na zveřejňování informací. Já nejsem spokojen se stavem my jsme zkoumali 118 bank a 76 zveřejňuje požadavky podle pilíře 2 a další ne. A také máme různé přístupy bank ve smyslu um, e, e, tedy toho, jak jsou regulovány trhy cených papírů, jak to tedy e, máme různé přístupy regulačních orgánů k regulaci cených papírů a samozřejmě legislativa může být užitečná v tomto ohledu poněvadž Máme tady e, nové, novou směrnici CRD, která bude požadovat po bankách, aby zveřejňovaly požadavky podle pilíře 2, což bude užitečné. A mm, B2G. Zde probíhají interní diskuze a mm, e, jsou zde dva fakt, dvě, dvě, dva fakta, proč jsme laxní k tomuto. My měníme náš přístup obecně, tedy k pilíři 2, to znamená revidujeme náš přístup k pilíři 2, abychom eh, lépe tedy eh, využívali eh, ty vstupy z iCapu a iLabu a načasování hm, té transformace, to je první věc. A za druhé je zde taková obava, já osobně s tím nesouhlasím, ale pokud eh, Pillar 2G eh, bude tedy zveřejňován, tak eh, to bude trh vidět jako minimální požadavky, ale v podstatě to jsou spíš nárazníky, které potřeba používat, když bude nutné. Víte, že my zde máme striktní princip oddělení našich politik a podle mého soudu obecně my jako dozor stejně jako banky, my bychom měli brát eh, eh, monetární politiku jako fakt, jako faktor, se kterým je třeba pracovat a je třeba vzít do úvahy i potenciální dopad, který to může mít na Eh, možnosti, eh, eh, jaká rizika banky budou moci přijímat. Máme zde tedy ta máme zde tedy makroobezřetnostní nárazníky. Monetární politika může třeba často je spíše vybízet k tomu, aby šli do větších rizik. Je třeba, abychom tedy tlačili na banky, aby změnili své podnikatelské modely, aby byly aby byli aktivnější, ale vidíme i negativní úrokové sazby, například ve Švédsku, ve Švýcarsku už. Takže zde banky by měly mít eh, takové možnosti, tak báky, hm, aby mohly zlepšit svoji profitabilitu. A zde máme i, ale eh, je pravda, že v eurozóně máme strukturální překážky, které brání bankám. A to je například segmentace našeho interního trhu v eurozóně, protože je to prostě segmentováno, roztříštěno na ty národní a to brání třeba konsolidaci bank. To i brzdí jejich schopnosti být efektivnější, takže na to bychom se měli zaměřit. Děkuji a další řeční a jde kolega Režuan. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom jednu otázku ve dvou verzích. Tu krátkou otázku nejprve. Takže myslíte si, že kdy ve smyslu procesu uniformizace a e, e, zde e, Nemyslíte si, že nakonec v Evropě zůstanou nějaké ty velké systémové skupiny bank pouze, a dlouhodobě ty kapitálové požadavky na likviditu, na solventnost, řízení rizik, tak to značně snižuje rozdíly mezi národními bankovními systémy, ale i rozdíly mezi těmi bankami typu kampeličky, družstva, regionálních bank nebo tedy státních bank, pokud ještě někde nějaké jsou. A já si myslím, že různorodost systému uvnitř toho globálního systému, to byl právě ten faktor, který činil ten, to bankovnictví odolným. A já se ptám, nemyslíte si, že to, že zmizí ty zvláštnosti národních bankovních systémů, to, že zmizí eh, rů, různé tedy typy institucionálního uspořádání bank, že to nemůže ohrozit odolnost Evropského bankovního systému? Děkuji za tuto otázku. Já s vámi stoprocentně souhlasím. Diverzita v tom takzvaném ekosystému našeho bankovnictví je v skutku prvkem, který nám dává sílu a odolnost. Já nevnímám naše bankovnictví či naši práci jako takovou standardizaci nade vše, ve smyslu všichni budou stejní. Rozhodně to není principem našeho dohledu. My se snažíme odstupňovávat náš přístup k dohledu a strukturalizovat jej tak, abychom jej přizpůsobili jak obchodnímu modelu banky, tak i její relevantnosti eh, pro eh, trh. Máme tedy různé modely, které reflektují specifiku banky. Tam, kde si přejeme standardizaci, to je jednak eh, doporučený postup, jednak zvyšování odolnosti banky, jednak eh, mm, schopnosti banky radit si dobře. Když se podíváte, dávám příklad na malou družstevní banku, tak samozřejmě tam neuplatníte stejné požadavky na model například eh, řízení či podávání zpráv a tak dále ale přesto řízení rizik musí být na dané e, žádoucí úrovni. Vše musí vnitřně šlapat a zároveň musí být e, i řízení rizik. Máme nyní i mimo EU snahy opustit, odpoutat se od konceptu um, řízení rizik při dohledu a řídit se pouze tím pákovým efektem a rovnovážností mm, faktorů. Já bych eh, se tím neřídil, nedoporučil bych to, spíše máme zde kohorty systémových rizik, které vždy musí brát v úvahu, ale zároveň ten model funguje. Dirk Jan Epping za EKR. Děkuji, pane předsedo. Odkazoval jste na citát Smívá se a obloha tmavne. Ono je vždy dobré podívat se za okno, jaké máme počasí. Deutsche Bank, to je velice systémová banka a zároveň je to gigant na našem bankovním trhu. Na druhé straně je to na hliněných nohou Moje otázka zní, považujete restrukturalizaci, která v této bance proběhla, za dostačující? Určitě chápete, že nemohu zde zacházet do podrobností týkajících se konkrétních bank, takže se obávám, že na tuto otázku nemohu odpovědět. Jediná věc, kterou na to mohu říci, je obecná záležitost, totiž ať už je to jakkoliv, musí nám obecně dělat starost, že ta restrukturalizace neprobíhá dostačující mírou v evropském bankovnictví. Všichni neustále porovnávají naše evropské bankovnictví, naše bankovní odvětví s tím v USA. No a hlavně, nač se musíme soustředit, je, že v americkém bankovnictví vše mnohem rychleji dokáže proběhnout. Objevily se nějaké například problémy, ať jo strukturální, nebo kvalita aktiv, výstup z trhu, Eh, přebytečná kapacita, konsolidace, vše tam dokáže proběhnout rychle. Pak vznikají instituce, které jsou robustnější. Co naše analýza ukázala, když se podíváme na ty obchodní modely, které jsme rozebírali, je, že nové soustředění na nový obchodní model, identifikace ziskových eh, odvětví či bank, zbavování se těch neziskových, investování do nových technologií. To vše bylo potřebné a mnohé banky, které tou proměnou prošly, jsou nyní v mnohem lepším postavení. Mám povolení položit doplňující otázku? Ano, ale rychle Celou dobu se kritizuje, že držitelé um, obligací mají příliš mnoho obligací či e, cenných papírů své vlastní země. Expozice v Itálii a Portugalsku byla e, značná a rovněž i rizikové e, cené papíry se tam objevují. Co si o tomto trendu myslíte? Tam už jsem v podstatě tu odpověď dal, když jsem reagoval na pana Garika. No máme určitou sadu nástrojů, eh, kde eh, se zabýváme přílišnou expozici na eh, státní dluh a máme způsoby, jak reagovat, je-li určitá banka tímto ovlivněna. Máme například kapitálové rezervní, ty takzvané buffery, máme způsoby, jak se zabývat eh, dlužníky, včetně státu. Tam je to upravený postup a dáváme i doporučení týkající se konkrétních žádostí. Obrátili se na nás nějaká banka, takže tam už vše máme zajištěno. Na konci prvního kolečka ještě Jose Gurmao Zague. Speak Portuguese. Uh... Hovořit portugalsky. No, zda nám obloha tmavne, to je otázka. Máme monetární politiku, která už naráží na své meze nedostatečný koordinační systém na celoevropské úrovni je další zádrhel. Domníváte se, že pokud se budeme neustále snažit překonávat národní segmentaci finančních systémů, že pak v podstatě se jenom vše bude soustředovat nadnárodně v několika málo rukou a budou vznikat obrovské panevropské banky Jedna z diagnóz, eh, která vznikla po poslední finanční krizi, zněla, že velké banky jsou super odolné a silné a najednou nadejde den, kdy už tomu tak není. Bankovní unie není. Máme spoždění eh, v, při tvorbě Edisu, a pak máme systém, který má pouze dvě, dva pilíře místo tří a v tom je jádro problému. A Rozhodování se odebírá národní úrovni, ale pouze papírově. Neustále v praxi se DG Comp a ECB vměšují do toho, co se odehrává na státní úrovni a pak je úplný chaos v tom, kdo vlastně má přistupovat k tomu rozhodování. Navíc to narušuje hospodářské politiky členských států. Jak to myslím? rozhoduje se o něčem a potom na to doplácí daňový poplatník v tom daném členském státě na jakékoliv nepřesnosti či nejasnosti. Nemělo by řešení v tom nedostatku eh, souladu opravdu být řešeno jinak, než pouze harmonizací a tvorbou nějakých superstruktur na nadnárodní úrovni a neměli by ti, kteří eh, přistoupí k nesprávným rozhodnutím, nakonec za to i zaplatit? Děkuji. Omnívám se, někteří z vás už snad eh, slyšeli, jak na takové záležitosti reagují, ale nemohu zde to nezopakovat co se týče soustředování eh, kapitálu a eh, vzniku stále větších eh, bank, které pak nemohou selhat. No, podívejme se do USA tam je velice jasná paralela mezi Portorikem a Řeckem. To jsou země přibližně stejně velké, které obě měly problémy se státním dluhem. No a samozřejmě obě země se ocitly v nesnázích. A pak v Puertoriku v podstatě jsme měli EFC, eh, e která vstoupila do těchto bank eh, a začala Eh, ovládat jejich aktiva i pasiva a byla to intervence banky z jiného státu. A takovéto sdílení rizik na soukromé úrovni znamenalo, že se zamezilo nutnosti intervenovat eh, ze strany vlády. V Řecku jsme měli určitou smyčku mezi bankami a státním dluhem, která byla velice problematická, bylo velice obtížné si s tím nějak poradit. Máme tam navíc eh, veliký podíl těch půjček, které nemají šanci být splaceny ale potřebujeme něco, v rámci čeho ten, to bankovní obětví, než aby amplifikovalo, znásobňovalo šoky, musí na ty šoky umět reagovat. No a právě EDIS je jedním z prvků tohoto mechanismu. A jak jste sám poznamenal, důležité je sladit míru ovládání s dimenzí určité záchranné sítě já bych nezacházel tak daleko, že bych to nazval eh, vměšováním se eh, nadnárodních orgánů do toho, jak si s tím snaží poradit stát, ale máme určitý právní rámec, který umožňuje Evropské centrální bance ujmout se svého dílu odpovědnosti, kdykoliv se bankovnictví určitého členského státu, který je členem bankovní unie, dostane do nesnází, takže i ten prvek tam sehrává svou úlohu. Děkuji. Druhé kolečko bohužel budu muset snížit penzum, časové penzum na čtyři minuty. Nemůžeme si dovolit přes čas Georgios Christos za EPP. Děkuji, budu hovořit řecky. To megalo πρόβλημα στην Elada V Řecku máme obrovský problém totiž právě ty NPLy, ty nesplacené půjčky, nevýkonné úvěry. To ovlivňuje celou eurozónu a zároveň to způsobuje problémy jak bankám, tak i našemu hospodářství. Já jsem sledoval takovou řeckou reportáž a dočetl jsem se v novinách, že údajně existuje návrh z Helenského fondu stability, který mluví, že přece je možné nasadit stejný přístup, který zafungoval v Itálii v roce 2008. Totiž ty nevýkonné úvěry, které obnášejí přes 20 miliard eur, budou převedeny z těch eh, systémových bank a vznikne taková Assets Protection Scheme, APS. A to by mohlo vzniknout na konci letošního roku. A já bych na to si rád vyslechl váš názor a možná byste nám i mohl vylíčit, jak to dokáže si poradit s tím problémem těch NPL v Řecku a rovněž eh, ten rozdíl úvěrech. Dnes jsme se v řeckých novinách Katimerie dočetli, že 250 tisíc eh, máme průměrný úroková sazba je 2,9% v Evropě, to je 2,06%. Takže máme vyšší úvěrové sazby a přitom v Řecku potřebujeme posílit hospodářskou soutěž. Takže tady bych rád slyšel váš názor. Řecká veřejnost počítá s vaší podporou. Já vám děkuji. Na úvod bych rád předeslal, že řecké banky se opravdu velice aktivně snaží si nějakým způsobem poradit s těmi NPL, s těmi nevykovenými úvěry, dosahují svých cílů, snaží se pokročit ku předu. Přesto však ta míra těch nesplacených úvěrů zůstává vysoká a ten eh, proces toho vyrovnávání musí ještě běžet 41%, což už v podstatě je na hranici funkčnosti té či oné banky. Potřebujeme tedy další pokrok. Banky si naplánovaly, jak budou naplňovat ty cíle, snížit tedy o dvě třetiny ty NPL za Mm, v průběhu na prostoru budoucích tří let, stále ještě to bude vysoká míra. Proto se neustále zmiňují různé iniciativy a možná některé byly i schváleny a návrh právě toho Holandského fondu stability, který je podpořen řeckou vládou, je dobrý. Zároveň ještě i Bank of Greece přišla s určitým návrhem. Pokud máte takto masivní objem eh, nevýkonných úvěrů, tak musí vznikat eh, celá řada možná různých návrhů na zavedení politiky. Ano, v Itálii to tehdy pomohlo a já věřím, že i v Řecku by to mohlo uspět. My to podporujeme a už se spolupracujeme jak s bankami, tak i s řeckými úřady na této záležitosti. Je jasné, že eh, pokud banky mají takto vysokou eh, míru těch nevýkonných úvěrů, eh, tak ta banka samozřejmě bude zranitelná a to se objevuje i v té úrokové míře, takže proto je vyšší, proto to odráží a my tam nebudeme intervenovat. Děkuji. Za SAD paní Margarita Marques. Obrigada, vou falar em português. Eh, Děkuji, já budu hovořit portugalsky. Mám tři otázky. Za prvé, eh, Evropská unie i členské státy eh, se velmi se snaží snižovat rizika v bankovnictví. Je důležité Eh, snižovat rizika i ve finančním sektoru. Za poslední roky došlo k velkému pokroku ve snižování počtu nesplacených úvěrů, ale navzdory tomuto pokroku je stále úroveň těch špatných úvěrů v některých členských státech eh, příliš vysoká. Takže snížit ten objem špatných úvěrů musí být eh, také eh, vlastně naším cílem a musí se pro tyto špatné úvěry vytvořit jakýsi sekundární trh. Myslíte si, že ECB by k tomu mohli, eh, mohli přispět, že by se tedy vytvořil a prohloubil ten trh, sekundární trh pro ty špatné úvěry? A druhá otázka. Máme zde poměrně úspěšný eh, plán, který usiloval o to, aby evropské a národní aktéři Eh, tvrdě pracovali. Máme zde určité normativy pro vnitrostátní režimy ohledně insolvence. Ty jsou důležité, ale musí zde být také jasnější a předvídatelnější rámec to vlastně je v souladu s tím, co jste říkal, když jste byl volen. Říkal jste, že je zapotřebí vyšší, větší transparentnost. Takže musíme analyzovat ten právní rámec, musíme ho možná přeorientovat. Je důležité také třeba zveřejňování informací, takže transparentnost nesmí zůstat pouze slovem. Domníváte se, že ECB může nějakým způsobem ještě lépe podnítit to, aby banky lepším způsobem zveřejňovaly informace, abychom tedy docílili eh, lepší možnosti kontrolovat rizika, která banka eh, podstupují. Ještě si říci, že v prosinci 2018 žádali evropští lídři o tom, aby se pokročilo s projektem bankovní unie. Souhlasili s tím, že byste měli být také ten eh, fond pro řešení krizí, ale mm, vlastně nejprve se musí vytvořit ten systém EDISu, to je vlastně co je pilíř, eh, první pilíř bankovní unie. Chci se zeptat, zda se budete snažit přesvědčit všechny ty, kteří zatím tento mechanismus blokují. Děkuji. Děkuji. Takže co se týče pokroku eh, s odstraňováním těch eh, špatných úvěrů a vytvořením určitého sekundárního trhu. Já už jsem na to také trošku odpověděl v těch předchozích otázkách. Ten pokrok je eh, skutečně velký a ten sekundární trh dokonce funguje lépe, než jsem očekával. Možná si někteří z vás vzpomínají, že před dvě a půl rokem jsem mm, se domníval, že ten sekundární trh asi nebude dostatečně funkční, že nedokáže tento problém vyřešit, navrhoval jsem jiný mechanismus, ale musíme říci, že se zlepšila likvidita na trhu, máme zde mnoho aktérů, mnoho služeb, ten počet služeb kterou navrhl, EC, e, narostl. ECB také zde byla iniciativa od ECB a EBI, aby zde byl taková, takový společný vzorec, například pro výměnu informací o těch špatných úvěrech. ECB také dlouhodobě usiluje o to, aby zde byla nějaká možná celoevropská platforma, takový, jaký si eBay. E, to znamená, byla by to platforma pro všechny investory, kteří mají zájem. No a tam vlastně pak byste mohli vkládat ty informace v tom standardizovaném formátu. No a pak, co se týče těch eh, systémů eh, insolvence a zlepšení předvídatelnosti a transparentnosti. Předvídatelnost a transparentnost už jsme zahájili eh, snahy o zlepšení situace. Já jsem vám před určitou dobou vysvětloval veškeré naše politické kroky, zveřejňujeme mnoho svých metodik, také chceme zveřejňovat více informací, chceme také třeba více porovnávat různé věci. Souhlasím s tím, že bychom měli tlačit na větší transparentnost. Já s tím souhlasím. Eh, myslím si, že to zlepší tržní, eh, disciplínu trhu. ECB eh, e už je poměrně, ehm, se, sna, se snaží dále v tom pokročit a my jsme připraveni dále tento pokrok podpor, podpořit. Pan Billy Keller za Europe. Hm, děkuji. Já chci jenom říci, že o těch eh, nesplacených úvěrech NPL už o tom dost hovoříme dnes dopoledne, ale eh, třeba v Irsku eh, to bylo asi 15% a potom se to snížilo asi na 4,5%. To znamená třeba v Irsku to byl velký pokrok. Teď se nacházíme v situace, že Irsko má dvojnásobné Eh, sazby třeba na poskytování úvěru nebo na eh, hypotéky než eh, eurozóna. Mm. Budou čekají z nás výzvy, které se týkají Brexitu, takže bude to horší, bude to špatné pro malé a střední podniky, může se zhoršit konkurenceschopnost. Takže se chci zeptat, jak vyřešit problém s vysokými úrokovými sazbami v irské ekonomice, protože ECB má dohled, ale v podstatě ty banky jsou nezávislé, ECB je taky nezávislé, takže jak, jak máme vyřešit ten problém? Hmm, měl by tam být nějaký systemický přístup, mám pocit, že ty irské banky zkrátka pouze na tom vydělávají, že mají tyto vysoké hypotéky a vysoké úrokové sazby a už se nemohou vymlouvat na to, že mají příliš velké množství úvěrů v selhání. A pak se ještě chci zeptat na Brexit. Provedli jste nějakou analýzu? Eh, nejedná se pouze o všechny banky, které se přesouvají do eurozóny, ale dělali jste nějakou analýzu ekonomiky, která se najednou ocitne tváří tvář v tom eh, tvrdém Brexitu, nebo jaký to bude mít dopad na Libru, eh, jaký bude vztah mezi Librou a eurozóny. Takže mám dvě otázky, ještě jednou to zopakuji. Za prvé je to ta, ty irské eh, úrokové sazby a za druhé se chci zeptat, jestli tam bude eh, nějaká, eh, nějaký mm, řešení pro ten, brex, pro ten případ Brexitu. Ano, děkuji. Já nejprve mohu potvrdit vaš vaši informaci, že v irském bankovnictví došlo k velikému pokroku ohledně snižování objemu eh, úvěru v selhání, co samozřejmě kvitujeme, ale mm, ještě k těm dalším komentářům. Eh, když se podíváte na tu předchozí krizi, tak tam byl určitý úvěrový cyklus, byla, v některých eh, sektorech vznikaly bubliny, v některých ekonomikách byly příliš nízké úrokové sazby a příliš eh, vlastně velké úvěry, oby, velký objem úvěrů. Eh, takže národní orgány musely stanovit určité makroobezřetnostní nástroje a když eh, vidí národní orgány, že v některé sektory se takzvaně přehřívají, například sektor nemovitostí, kde třeba vzniká nějaká bublina, tak může můžete žádat třeba o určité speciální kapitálové rezervy, takže to, to samozřejmě má také všechno dopad na úrokové sazby. Takže já si myslím, že v některých věcech vlastně eh, národní vlády mohou eh, takto mm, ovlivňovat tyto sazby. A je důležité, ale vlastně pak je tam prvek eh, hospodářské soutěže, Ehm, pokud by měla banka příliš vysoké úrokové sazby, tak by nebyla konkurenceschopná na trhu, měla by problémy na trhu. Takže spíš a mm, také integrace trhu by měla sama vést k pozitivnímu rozvoji. No a co se týče Brexitu, my jsme samozřejmě zahájili analýzu dopadu na banky, jednak jsme se věnovali tomu té relokaci bank, do eurozóny, ale také jsme se věnovali tomu, jak, jak to bude s riziky vzniklými z Brexitu. Mí kolegové se tomu věnují, také měli různé eh, stresové scénáře, ale eh, to je takový poměrně takové statické vyhodnocení. Závěr toho hodnocení byl to, že ta rizika by měla být zvládnutelná. No, ale pokud se na to ještě dáte do toho kombinaci makroekonomického šoku, nějaké mm, obchodní narušení obchodu a další, tak si myslím, že bychom měli být velice obezřetní ohledně té situace, která je před námi. Děkuji. Nyní pan Stefan Berger za EPP. Děkuji. Já se chci zeptat na takzvané kryptoměny. Příští rok eh, Facebook eh, začne používat svou vlastní kryptolibru. Um, hodně se o tomto novém projektu hovoří. Eh, může to vlastně i být velkou výzvou pro tento do, pro dohled. Zbuzuje to obavy týkající se ochrany investorů, praní peněz. ECB by měl brát e, tuto kryptolibru jako takový e, varovný signál, že zapotřebí se probudit a něco s tím dělat. Chci se zeptat, zda ECB má nějakou spolehlivou alternativu a jestli už v této věci něco podnikla. Děkuji za tuto otázku. Místo předseda i v Merše jsem měl projev eh, asi včera nebo předevčírem eh, a v tom projevu se právě věnoval mnoha otázkám, na které jste, nebo hovořil o tomto tématu, o kterém jste hovořil. Eh, já jako orgán dozoru se zaměřím na to, zda tento projekt je, zda, zda odpovídá zákonům, zda je to v souladu s všemi, s regulačním rámcem. V každém případě je důležité, že vlastně i na ty kryptoměny se musí rozšířit ta kontrola, která bojuje s praním peněz. To je důležitá podmínka. E, přístup té regulační komunity zatím byl takový, že e, pokud spotřebitelé jsou srozuměni s tím, že mohou třeba přijít úplně o všechny peníze, no tak e, to tady, ať, ať si dělají, co chtějí. Takže my jsme se rozhodli, že tam vlastně zatím nemusí být žádná záchranná síť. Ale samozřejmě, pokud tam bude nějaký takový velký projekt, eh, tak tam bychom asi se měli znovu zaměř, zamyslet nad tím, zda ten náš přístup je dobrý. A budeme, také se o tom hovořil na G7 nebo na eh, v Radě pro finanční stabilitu. Takže zabýváme se tím, přemýšlíme o určitém přístupu. Je to globální iniciativa, tak, takže je zapotřebí hledat na to globální reakci. A poslední, Jonas Fernandez za SAD. Děkuji za slovo. Eh, máme zde plán z roku 2018 o praní eh, peněz. Bylo eh, zapotřebí Eh, vy, vy, vyjasnit některé věci, které se týkaly sni, eh, odnětí povolení. Například se to týkalo um, poboček. Je důležité zaručit jednotný, jednotnou interpretaci všech pravidel e, směrnice AMLD a také směrnice o kapitálových požadavcích. E, také je důležité zamyslet se nad tím, aby zde eh, se v vážně dopady eh, odnětí a musí se brát také v úvahu obezřetnostní eh, rizika. Mohli byste nás informovat, jak aktuálně vypadá práce v těchto mm, bodech, v těchto oblastech? Děkuji. Já možná trošku teď eh, vám ten míč vrátím. Eh, mnoho z těch věcí, na které jste se ptal, to si vyžaduje legislativní práci. Eh, odnímání licencí. To vzbudilo velkou veřejnou debatu, vlastně veřejná debata potom k tomu vedla, k tomu akčnímu plánu rady. Jde o to, že v některých případech je nějaká třeba banka, v některých případech vlastně to rozhodnutí, eh, že ta banka je v tom režimu failing or likely to fail, může vést k tomu, že ta banka potom opravdu se zhroutí. A může to vést k likvidaci. Takže je dost důležité vůbec eh, zahájit ten proces odnětí licence. Takže je důležité harmonizovat právní rámec, aby bylo jasné, že pokud tam dojde k nějaké takové situaci, tak tam musí být jasný právní rámec, aby mohlo dojít k odnětí licence okamžitě. To je důležitý prvek. No a co se týče těch poboček, mm, vy jste to četl, nevím, já mohu říct si k těm pobočkám, že to je jedna z oblastí, za kterou eh, od, odpovídají hostitelské eh, aktéry. V minulosti zde byly určité problémy, třeba v Estonsku, nebo ta, tam vlastně bylo mm, obtížné trošku říci, kdo vlastně odpovídá. Byly zde snahy trochu tu situaci zlepšit, napravit. Už jsme stanovali Uh, už jsme podepsali to memorandum o porozumění v lednu tohoto roku a to by také mělo zlepšit spolupráci mezi ECB a mezi národními eh, orgány, které zodpovídají za boj proti eh, praní peněz. Ale je pravda, že stále ještě asi by bylo dobré nějak to zlepšit v, té, v tom lege, lege, legislativním rámci. Pokud řekneme, že tam je pobočka v nějaké třetí zemi, tak ta není, eh, za to neodpovídáme my, ale za to odpovídají vnitrostátní orgány. Takže ještě ten příklad, případ, který jste popisoval, ten je asi dost eh, obtížný, ale zde určitě také v této oblasti je ještě eh, nutné dále pracovat. Eh, děkujeme panu Andreju Enriovi za to, že přišel do výboru a za to, že byl ochoten také odpovídat na naše otázky. Děkuji také vám všem, že jste dodržovali řečnickou dobu. Teď si dáme 10 minut, jenom abychom se protáhli, protože nás čeká pak poměrně dlouhá část programu. Navrhuji, abychom, se, abychom mohli zahájit tu druhou část přesně v půl jedenácté. Děkuji a já pokud se nemýlím, tak s panem Andrejem Andreou se opět uvidíme v prosinci a budeme pokračovat v našem dialogu. No, uh, much better than before the crisis because before the crisis no capital, a lot of risk and so now it's much better but it doesn't mean we will <laughs>

Please, colleagues. Uh... Prosím, kolegové, měli bychom začít co nejdříve, abychom mohli eh, vzít maximum otázek poté, tak prosím, posaďte se a rád bych i požádal tisk, aby nám umožnil zahájit Děkuji. Oh, Milí kolegové, dovolte, abych zahájil bod 5. Ještě jednou prosím omlouvám pana Gualtieriho, eh, takže jsem byl včera požádán, abych předsedal této významné schůzi, která je taková speciální, eh, protože nebývá to často, kdy můžeme přivítat někoho, jako je paní Christine Lagarde, která je kandidátkou na pozici prezidenta, respektive prezidentky Evropské centrální banky. Mario Draghi mm, odejde k 31. říjnu eh, po eh, svém pětiletém mandátu a v souladu s článkem 283 bod 2 smlouvy o fungování EU, tak Evropský parlament je konzultován pokud jde o jmenování eh, prezidenta Evropské centrální banky. A eh, kandidát, kandidátka dostala písemné otázky, 76 otázek a odpovědi eh, kandidátky jsou přílohou k jmenování a dnešní slyšení. Poté bude pokračovat vlastně hlasováním v 6 hodin dnes večer, kdy, kdy přijmeme rozhodnutí na doporučení, k doporučení rady, tedy potvrdit paní Galagard na post prezidentky Evropské centrální banky, což bude potvrzeno na plénu poté 16. 17. Eh, září. A takže nejprve mm, paní kandidátka přednese desetiminutový projev, potom máme dost rozsáhlý seznam zájemců o diskuzi a já na konci ještě bych chtěl dát slovo v Catch the Eye, tedy eh, v takovém tom spontánním eh, kole řečníků a prosím, buďte realisté Eh, takže skutečně mm, klaďte takové otázky, aby bylo možné na ně eh, v dané lhůtě odpovědět. Ale nejprve bez prodlení dám slovo paní Lagarde, která má 10 minut. Děkuji, pane předsedo, a já bych chtěla, abyste ke mně byli schovývaví, eh, protože já jsem si připravila 15-minutový projev a včera s panem Gualtieri mi bylo řečeno, když jsem s ním mluvila, že budu hovořit 5, eh, 15 minut, ale teď slyším 10 minut, tak já eh, skončím, až uběhne 10 minut. Dámy a pánové, eh, členové členky tohoto výboru, je to pro mě velká čest zde vystoupit a i v podstatě mám trochu strach. Jedinou útěchou mi je, že Eh, eh, řada z vás je ve stejné pozici jako já. To znamená, vy jste eh, také zde noví, učíte se, já také jsem novou kandidátkou, také se učím, takže určitě, co je nám společné, je nadšení pro věc, které chceme sloužit. Já si myslím, že vztah mezi Evropským parlamentem a ECB je klíčovým kamenem naší měnové unie. Centrální banky jsou nezávislé, ale centrální bankéři nejsou přímo voleni a mm, proto e, musí se zodpovídat vůči těm, kteří volení jsou. A Mm, tudíž pro mě stanovisko Evropského parlamentu je vždycky klíčové a bude klíčové v tomto jmenovacím procesu. Já jsem tak trochu váhala, zdali budu hovořit o ekonomickém výhledu v Evropě, v Evropě, nebo zdali budu hovořit o dalších záležitostech měnové politiky a podobně. Ale myslím, že bude zajímavější asi, abych řekla něco o mé profesní zkušenosti, což podle mě je velice relevantní pro funkci prezidentky ECB. Byla jsem ředitelkou Mezinárodního měnového fondu posledních eh, vlastně 8 let a měla jsem eh, tu, eh, to privilegium, že jsem mohla vést tuto instituci, která je vlastně takovým úhelným kamenem globálního finančního systému. A mm, z tohoto titulu a vlastně i jako ministrině financí ve Francii, tak já jsem přispívala k řešení finančních krizí na úrovni evropské i mezinárodní. Také jsem byla přímo eh, zapojena do posilování Evropské hospodářské měnové unie. A co bylo mou motivací vždycky v každé funkci, je mé odhodlání které platí všude ve všech funkcích, sloužit veřejnému zájmu a i reagovat na oprávněná očekávání lidí, občanů. Já jsem si hned uvědomila, že Eh, nedostatečná regulace nebo nedostatečná rozhodnutí mohou mít velké dopady na životy lidí. A vždycky jsem si byla vědoma hlubokého významu, eh, které tato rozhodnutí mohou mít na životy lidí. Eh, v předchozích funkcích vždycky jsem se zaměřila na, zaměřovala na zásadní věci. V měrovém fondu jsem se snažila reagovat na očekávání, což znamenalo také, že jsem se zaměřovala na otázku, jak řešit nerovnosti ve světě, změny klimatu. Na, eh, zaměřovala jsem se na více inkluzivní, spravedlivější růst, což nebylo často nahlíženo na něco, co by mělo být v mandátu této instituce, ale v podstatě nakonec eh, se to začalo považovat za eh, kriticky důležitá témata. Já jsem byla ve vedoucích funkcích. Tady nejde pouze o to, ale stanovat priority. Jde o to také naslouchat, naslouchat všem hlasům a snažit se o různorodost eh, Mm, všech myšlenek. A já jsem ne, nespolupracovala pouze z ekonomii. Ale já jsem po všech chtěla, aby mi poskytovali podklady, abychom mohli přijímat eh, rozhodnutí, která se opírají o důkazy. Já jsem přišla s takovou moderní vizí činnosti měnového fondu, aby byl více inkluzivní, aby mm, se otevřel občanské společnosti, aby podporoval různorodost. To bylo zásadní v mé strategii. Proč? poněvadž v podstatě eh, to jsou hodnoty, ve které stále věřím a které, pokud budu potvrzena prezidentkou ECB, tak budu prosazovat i zde. Zde dovolte, abych se zaměřila teď na tři z těchto principů, které podle mě jsou zcela zásadní pro účely této funkce. První je angažovanost to znamená eh, zavázat se, že budu plnit mandát ECB a potom eh, rychle reagovat na nové výzvy. Takže o těchto dvou hovořím společně. Co pro mě zcela zásadní je i inkluzivita, to znamená zapojovat všechny a vysvětlím, co tím míním později. Takže jednat eh, skutečně zodpovědně, zavázat se, plnit určité věci a jednat rychle. Mm, já znám z, eh, z různých teorií a z praxe, eh, že zcela zásadní toto je právě pro stabilitu a pro blaho lidí. A od samého počátku ECB plní tento cíl na začátku také i se eh, dařilo řídit různorodou měnovou unii. To byla doba, kdy byla nízká stabilní inflace, ale poté došlo k rychlé změně, velice náhlé změně v roce 2008, kdy ECB eh, e musela bojovat nejenom proti inflaci, ale i proti deflaci. A tam bylo zásadní angažovat se E, šlo o to, aby cenová stabilita nebyla ohrožena e, tou dlouhou vleklou dobou nízké inflace. Já tomu říkám lowflation. A zde ECB se musela adaptovat novým výzvám té doby a musela e, skutečně jednat ve světle důkazů, fakt, zkušeností, chovat se inovativně, ale jednat vždycky v rámci zákona a svého mandátu. A právě to, že jednala tak eh, rychle, mm, tak byla schopná reagovat na měnící se, rychle měnící se okolnosti. A bez této schopnosti inovace, tak určitě podle mého soudu, krize i podle dalších expertů, tak ta krize by byla bývala daleko horší. Vlastně mm, ECB si to sama zanalizovala a zkoumala, co by se bylo stalo, kdyby se byla nechovala takto rychle, inovativně a mělo by to dopad na ekonomiku, která by byla na tom o 2% hůře, kdyby byla nepřijala tato opatření nekonvenčního charakteru v polovině roku 2014 tedy tak nekonvenční opatření. Zaměstnanost v eurozóně eh, se zvýšila o 11 milionů, 11 milionů nových pracovních míst od poloviny roku 2013 eh, a protože se zvýšila důvěra v ekonomiku a tudíž se začala tvořit pracovní místa. Takže pokud budu potvrzena jako předsedkyně ECB, tak já budu pracovat se stejnými zdravými principy, to znamená, eh, budu plnit hm, závazky vyplývající z mandátu, ale budu eh, eh, rychle, efektivně se snažit, abychom se adaptovali na měnící se svět. Výzvy, které podmiňují stávající politiku ECB, tak ty mm, výzvy nezmizely. Mm, ekonomika v eurozóně čelí určitým rizikům, které jsou spojeny s externími faktory, o tom lze diskutovat, a inflace neustále zůstává příliš nízká, určitě nižší než cíl ECB. A tudíž souhlasím s názorem eh, řídící rady, že eh, pro delší období je třeba mít politiku, která se bude snažit tu inflaci dostat eh, těsně pod 2%. Ale také zde máme další významné otázky, které se rysují na horizontu, které bude muset řešit naše měnová politika. Za prvé, dopad nekonvenčních politik bude neustále pozitivní. A aby byl pozitivní, tak je třeba, abychom si uvědomili negativní dopady a vedlejší možné dopady těchto politik a musíme i reagovat na obavy lidí. Eh, samozřejmě hlavní věcí, kterou budeme plnit, je cenová stabilita, ale to znamená, že musíme provádět velice pečlivý monitoring a i eh, provádět analýzy, tak jak to doposud dělá rada. Za druhé, eh, to prostředí nízké inflace a nízkých úrokových sazeb klade strategické otázky pro všechny centrální banky, nejenom pro ECB. Centrální banky musí eh, dobře umět uchopit, pochopit eh, vývoj inflace a musí dělat analýzy, takové inventury nových nástrojů, které aktivovaly v době krize, musí se zamyslet nad tím, zda jejich měnové politiky stačí, jsou dostatečně robustní, aby odolali příštím výzvám. To je úkol, eh, který já hodlám také plnit na širším základě. Za třetí, centrální banky neustále čelí novým typům výzev, problémů, eh, nemluvě o těch spojených se změnami klimaty například, ne, klimatu nebo mm, technologické změny, potom potenciální roztříštěnost stávajícího eh, řádu ve světě. A takže je třeba, aby naše politiky uměly hledět do budoucna a aby brali do úvahy širší kontext, ve kterém budeme usilovat o cenovou stabilitu. A nakonec, efektivita naší měnové politiky také i naráží na takovou rigidnost finančního systému role ECB, pokud je o finanční stability, tak ta se rozšířila významně, aby reagovala na problémy krize, což vedlo k novým úkolům makroprudenční politiky a e, vedlo to k většímu dohledu, který teď provádí ECB. Samozřejmě dozor, bankovní dozor hraje významnou roli, pokud jde o ty nárazníky, kapitálové nárazníky, pokud jde o snižování rizik v rozvahách bank. My zde máme máme tedy společný ukazatel úrovně 1, který se zvýšil z 11% v roce 2014 na 14% v roce 2018 a v podstatě eh, ty nevýkonné nebonitní úvěry, ty klesly o polovinu ve většině bank. A zde ale je třeba ještě dokončit bankovní unii tak abychom mohli posílit sdílení rizik v eurozóně, abychom rozšířili přístup k financování. Banková ziskovost, bankovní ziskovost je nízká, jak víte, a finanční sektor se změnil tím, že eh, do toho vstupuje celá řada tzv. nebank, tedy nebankovních institucí. Podíl těch nebankovních institucí, které financují finanční toky v eurozóně, tedy to se zvýšilo ze 30% před krizí na více než 50% dnes. To jsou obrovské změny, které třeba vzít do úvahy, když hovoříme o finanční stabilitě. Fintech, fintechové firmy, fintechové firmy, eh, takže eh, ty nyní představují v podstatě čtvrtinu eh, průmyslu finančních služeb a v tomto prostředí centrální banky a dozor musí Eh, zajistit bezpečnost finančního sektoru, ale také musí být otevřený těmto změnám. A to znamená, že musíme být schopni vnímat eh, rizika, která zde vznikají, jak to je se kriminální činností a musíme zajistit eh, případnou regulaci, která se týká třeba nových technologií a musí to být vše pro veřejné blaho, což znamená, že musíme uznat i to, že inovace mají své výhody pro občany, ale je třeba, aby to všechno sloužilo bezpečnému prostředí finančních služeb. Takže budu e, plnit mandát, rychle ho chci plnit. E, a třetí, e, nebo druhý komponent, druhý aspekt, který je důležitý, je inkluzivita. Co to, co to znamená, co tím míním? První aspekt, podle mého soudu, je spolupráce. Spolupráce v eurosystému. Máme zde obrovské know-how, které je přece k dispozici a které nám může pomoci, abychom řešili společné výzvy. Takový příklad je síť pro ozelenění finančního systému, to je síť, která byla vytvořena nedávno v roce 2017 a ECB je členem této sítě. Změny jsou eh, neodvratné Centrální banky také mohou hrát klíčovou roli v globální spolupráci, mohou eh, podporovat multilaterální pořádek v oblastech mm, kde máme kompetence, schopnosti a zde centrální banky musí tedy vstupovat do toho multilaterálního řádu a centrální banky ne, nevystupují v nějakém vaku. Je třeba, aby se zvýšila efektivita naší měnové politiky a e, to tím, že budeme mít, eh, budeme mít tedy eh, příslušné národní a evropské politiky a veřejnost eh, bude nám důvěřovat. Zde my máme i nové nástroje, abychom mohli zvyšovat produktivitu a více používat nové technologie, abychom mohli chránit standardy, normy sociálního trhu, abychom předcházeli sociálnímu dumpingu. To musí pomáhat ale všechno reálné ekonomice a především v oblasti služeb. A role parlamentu zde je zcela užitečná, zásadní, protože jste e, zákonodárným orgánem. Další oblast spolupráce to jsou fiskální politiky, které musí být dostupné pro to, abychom stabilizovali naše ekonomiky v době, kdy je na tom ekonomika špatně a abychom příliš nepřetěžovali měnovou politiku. Podle mé zkušenosti, když jsem byla ministriní financí, tak jsem viděla, jak je těžké koordinovat naše politiky, především ty fiskální politiky. A protože Tady každý řeší národní problematiku eh, u nás doma. A evropská dimenze může být velice zásadní proto, abychom mohli například eh, čelit destabilizaci a externím šokům. Musí být efektivní, musí být jednoduchá, zjednodušená a mm, to mm, není něco, co jen tak spadlo z nebe. Ne, my jsme na tom tvrdě pracovali v Měnovém fondu, abychom zjednodušovali pravidla Eh, která, eh, podle kterých se prohlubují trhy. Z krátkodobého pohledu je třeba i zreformovat, završit reformu Evropského stabilizačního mechanismu, je třeba eh, vyřešit ten problém z toho fondu pro řešení bankovních krizí a je třeba jít cestou konvergence. A v kombinaci s dalšími reformami eh, finančních a platebních systémů tato opatření také pomohou i posílit mezinárodní roli eura. A to umožní eurozóně, aby eh, měla více výhod, eh, když tedy euro bude tou mezinárodní rezervní měnou. Určitě to bude i znam, posilovat naši strategickou nezávislost. A mm, druhý aspekt stejně důležitý je různorodost. Já mm, Paul Valéry mm, řekl na konci druhé světové války, eh, dejme dohromady to, co máme co nejlepšího, ale musí nás i obohatit naše rozdíly. Rozdílnost. Simon Weil, když byla předsedkyně Evropského parlamentu, eh, tak v podstatě říkala to tež. A já jsem přesvědčena, že různorodost je zdrojem bohatství. Je třeba tedy využít talenty z různých prostředí a je třeba přistupovat ke všem lidem stejně, rovně, bez ohledu na státní příslušnost, eh, etnikum, národnost a podobně. A je třeba, abychom my eh, eh, naslouchali celé škále různých hlasů, což je zásadní pro každou politiku a vlastně proto já vítám i dialog, který povedeme v příštích letech, pokud budu potvrzena ve funkci. ECB musí také e, pochopit trhy a trhy e, musí jim naslouchat, musí je pochopit. Samozřejmě trhy ji nemohou diktovat, ale také musí naslouchat lidem, protože měna v podstatě to je přece veřejný statek, který patří lidem. A je v, v IMF. Já jsem pracovala na tom, aby zástupci občanské společnosti také byli zapojovány do našich rozhodování. A určitě eh, měli bychom zajistit, že občanská společnost, respektive její zástupci, tedy lidé jako takoví, aby se eh, eh, stotožnili s eurem a s eurozónou. A bohužel nemůžeme říct to tež o všech evropských institucích a já si myslím, že tady jde o to posilovat silný dynamický dialog a tento situaci může zlepšit. A mm, takže mm, jednat tedy se zápalem, rychle, zapojovat všechny do toho, inovace, spolupráce, to budou předpoklady, stejně jako zodpovědnost a komunikace. Já se těším na eh, bohatou výměnu názorů a přišla jsem nejenom, abych odpověděla na vaše otázky, ale já jsem se na ně samozřejmě tvrdě připravila, ale já mám za sebou velkou zkušenost. Ale přišla jsem také, abych vyslechla vaše názory a abychom zjistila, co vy očekáváte od předsedkyně Evropské centrální banky. Děkuji. Um, Děkuji vám. Určitě bylo důležité, že jsme si vyslechli celek vašich názorů, zároveň se ale musíme přizpůsobit časovému režimu. První kolečko maximálně pět minut vždy a druhé pak přizpůsobíme času. Jako první Markus Ferber za EPP. Děkuji. Dovolíte-li, budu hovořit eh, německy. Já si dovolím vás srdečně přivítat jménem EPP na vašem novém stanovisku jako eh, úřadující eh, předsedkyně. Velice abstraktním způsobem se zde popsala, v čem spočívá úloha ECB a že se na ní tedy soustředíte. A ostatní záležitosti i tak musí odsouhlasit ostatní, vy jste se od nich zmínila, ale eh, jedná se o podružné záležitosti. Zmiňujete nástroje, nové inovativní nástroje a já jsem si s velkým zájmem seznáme s analýzou Mezinárodního měnového fondu pod vaším velením, že by se například mělo odstranit ehm, peníze, že by se eh, měla změnit eh, bankovní účty, že by se mohlo například dodávat eh, hotovost helikoptérou. Já se chci zeptat, zda, když hovoříte o nových inovativních nástrojích, uvažujete i o takových věcech. Já vám děkuji za tuto otázku. V roce 2008 a posléze v roce 2014 bylo pouze málo lidí, kteří už měli představu o těch nástrojích, které posléze byly ať už vynalezeny nebo zavedeny, ať už makroobezřetnost nebo e, vodítka nebo programy nákupu různých e, nástrojů, e, cílené financování. Já si myslím, že tehdy a ani zde ani snad jinde v centrálních bankách nečekal, že se opravdu budou muset uchýlit k použití právě takovýchto nových nástrojů. Mnohé, jinými slovy, se tehdy udělalo v reakci na to, co si žádala doba a včetně ECB, kde jsme snažili se naplnit podstatu článku 127 smlouvy o fungování EU, která se soustředuje hlavně na cenovou stabilitu. Stabilita cen byla inspirací pro celou sadu nástrojů, které byly posléze použity a to účinným způsobem. V celé eurozóně. Proč říkám, že účinným způsobem. Ono samozřejmě je to obtížné to pak zpětně zdůvodňovat a dokazovat si, jaké by to bylo, kdyby se ty nástroje nevyužily. Ale my jsme se o to snažili. Snažili jsme se ocenit, jak se nám tyto nástroje osvědčily. Podařilo se nám os- odvrátit příliš rizikovou míru inflace zachránit eurozónu 2%. Tak jsme to vypočítali, díky mm, právě těmto nástrojům jsme jich dosáhli. Do budoucna se musíme soustit přesně téhož. Vyhodnotit nejdříve hrozby, okolnosti, nejvhodnější sadu nástrojů, ať už těch stávajících, případně manévrovací prostor těch, které zatím nebyly použity. A kolik nás to bude stát, jakou měrou ty nástroje cokoliv vyřeší. To jsou oblasti analýzy, které budeme muset kolegiálním způsobem v rámci eh, guvernérské rady eh, provést. Já nechci předvídat, ať už 12. listopad či budoucí zasedání, jak to dopadne. Já ani nejsem osobou, která to bude určovat, ale jsem nadevše přesvědčena, že analýza nákladů a výhod a tu bude muset provést nikoli pouze samotná ECB, ale i v koordinaci s ostatními hráči, centrálními bankami například v celém světě, nám, nás opravňuje k tomu, abychom použili všeho, co je třeba. Jako další pan Fernandez. Děkuji. Vítejte, paní Lagarde, na půdě tohoto výboru. Já se obávám, že moje připravená otázka se velice podobá eh, otázce paní, kolegy Ferbera, ale možná je to trochu přece jen jiné. V písemné odpovědi tomuto výboru odpovídáte něco a já se chci eh, zeptat, abyste či požádat o vyjasnění. Otázka číslo 6. Tam, když se hovoří o rámci monetární politiky, tam odkazujete na změny, na, které nastaly po krizi. Ale nedáváte jasné ano či ne jako odpověď. Totiž před eh, tím, než nastala finanční krize, tak ECB používala kompenzační prostředky, nekonvenční prostředky. Posléze došlo ke snížení úrokových měr a to znamenalo stagnaci a zároveň to eh, vedlo k napětí v peněžních politikách. Když tedy se hovoří o přirozené rovnováze úrokových měr, tak já se táži, v čem to spočítá. Zda by nestálo za to nově proanalýzovat rámec peněžní politiky, nakolik to umožňuje mandát ECB a nastolit přirozenou úrokovou míru, což by znamenalo, že se může snížit počet intervencí eh, a i samotný, mm, samotná krizovost či náchylnost ke krizím. Zda se zabýváte například analýzou zavedení digitálních peněz a zda se snažíte přehodnotit mm, tarifní rámec tak, jak to činí Bank of Canada a některé americké banky. Mohla byste konkretizovat tu odpověď na otázku číslo 6. Já jsem se právě snažila u těch písemných odpovědí podávat vyčerpávající odpověď a někdy možná bylo těch podrobností až příliš. Ale vrátím se eh, k tomu, o čem hovoříme. 2003 to už je z pohledu ECB vzdálená minulost a mnohé se od té doby změnilo. Máme evropské centrální banky, které mají vysokou reputaci. Bank of Canada například přehodnocuje své monetární rámce každých pět let. A e, peněžní rámec a jeho analýza probíhá. Vše bude probíhat až 12 let. Tam si vyslechneme i názory na tento rámec ze všech stran. A já jsem přesvědčena, že v rámci současného předsednictví a za předsednictví pana Draghiho už existuje určitý aspekt, který nám umožňuje proskoumat některé komponenty tohoto peněžního rámce. Ono už vlastně i v červenci jsme se o tom zmínili. Například určit, zda inflace která má být blízko 2%, ale těsně pod nimi, zda je to vhodné, zda je to něco, co je způsobem, jak je ověřována úspěšnost naší monetární politiky. Další vyjasnění těchto cílů je rovněž něčím, co zkoumáme. Co je cílem? Co je blízko dvěma procentům, ale těsně pod nimi. Je to 1,6 nebo 1,9? I tam je určitý prvek flexibility. A z toho, jak já chápu práci eh, guvernérské rady ECB, Nezdá se jim, že by to bylo 1,6. Na druhé straně sami neříkají úplně do eh, posledního čísla za desetinou čárkou, kolik by to mělo být. Jak už bylo zmíněno, guvernér australské centrální banky eh, Jackson Hall, kde se všichni scházíme, Pochopil by mm, obyčejný člověk, proč trávíme tolik času analýzováním významu pojmu blízko dvěma procentům, ale přece jen pod nimi? Jde o to, že při každé variantě se snažíme analyzovat dopad určité inflační míry a zároveň dávat určitý manévrovací prostor. Já rozhodně takto mám v úmyslu pokračovat a poslední slovo bude mít rada guvernéru. Louis Caricano, eh, men za Renew. Já osobně jsem velice potěšen, že vidím někoho s vašimi zkušenostmi jako kandidáta na tento post, takže vám držím palce. Nyní žijeme v takových dobách, které v podstatě nám mohou nahánět strach. Populismus, pan Trump, šoky, které otřásají globální ekonomikou, mnozí věští novou krizi mně i některým jiným kolegům dělá starost, zda Evropská centrální banka a zda evropské banky jsou vůbec na další krizi připraveny. Já se domnívám, že právě ECB už víceméně vyčerpala veškeré konvenční obvyklé prostředky a kroky, které má, ke kterým může sáhnout. Mm, snižování úrokových měr, tam už to, myslím, nemůže jít dál a mnozí si myslí, že opravdu tam už bylo vyčerpáno vše. Ale na evropské straně jsme zatím ještě nevykonali plně svůj domácí úkol. Je tam mnohé, co se dá potenciálně ještě k čemu se dá sáhnout. Fiskální nástroje. Moje otázka zní v těchto dvou oblastech. Za prvé, uh, nastalo um, obecné vědomí, že Evropská centrální banka už využila všech nástrojů, případně se domníváte, že máte další nástroje, pokud ano, tak které a jak byste jich použili. Druhá otázka. Um, bylo vykonáno všechno v oblasti reform a pokud ne, co máte v úmyslu vykonat, jak vám může parlament či rada pomoci, jak vidíte svůj úkol ve smyslu dokončení všeho, co je třeba dosá- dotáhnout do konce, například backstop pro záchranný mechanismus, pojišťovnictví, zajištění a tak dále. Děkuji a děkuji i za vaše úvodní komentáře. Když začala krize, tak mnoho centrálních bankéřů se stěžovalo, říkali, centrální bankéři přece nejsou těmi jedinými, kdo by to měli řešit. Ale uh, guvernéři vlastně tehdy se snažili využít všechny nástroje, které měli k dispozici. My jsme se snažili hodnotit ten rámec Snažili jsme se zaměřit nástroje, které jsme měli k dispozici, snažili jsme se je nějak vypilovat a to je zkrátka práce guvernérů v jejich mandátu. Musí tam být spolupráce. Pokud všechny instituce v Evropě a zejména v eurozóně chtějí reagovat na hrozby populismu a nacionalismu. A myslím tím třeba oblast, do které se možná úplně nebudu pouštět. Je to vlastně fiskální úloha, kterou mohou hrát eh, mnohé eh, země. Já už jsem to říkala jako generální ředitelka Mezinárodního eh, měnového fondu. Určité země mohou využít svůj fiskální prostor, aby třeba mohly zlepšit širokopásmové připojení, infrastrukturu, a aby třeba uvolnili veřejné finance a, a tím by mohli eh, bojovat s recesí. A když se podíváte na seznam zemí eurozóny, tak je tam mnoho zemí, které jsou vlastně mají tam buď nulový deficit, nebo je to nějaké 0,5%, to je vlastně většina těch zemí v eurozóně. Eh, takže není tam příliš mnoho prostoru, ale stále je tam ještě určitý manevrovací prostor pro fiskální politiky. Za druhé, strukturální reformy. Ty jsou v mnoha zemích ještě nedokončené. Některé země s nimi začaly, některé země je tak, jak si hm, moc jim do toho nechce, do těch reform. A některé země na to zkrátka nemají fiskální prostor, to je asi polovina zemí eurozóny. Potřebují si nastavit, nějak namíchat takový mix a využít právě strukturální reformy právě v této chvíli, protože teď je určitý růst, to znamená, máme e, takové e, okolnosti, za kterých mohou být ty strukturální reformy dobré a mohou přinést e, pozitivní um, výsledky. To znamená, je důležité, aby monetární politika využila své nástroje, fiskální politiky musí využít vlastně um, své nástroje, zejména teda v těch zemích, které si to mohou dovolit. Děkuji nyní Sven Gigol za zelené. Děkuji. Paní Lagadová, já bych nejprve chtěla říci, že Evropská centrální banka jste kandidátkou na eh, prezidentku ECB, je vlastně v současnosti nejvlivnější mm, ekonomickou eh, institucí v Evropě. A myslím si, že je dobré, eh, že tato instituce má teď jako kandidátku ženu a budete vlastně první ženou. Je to dobře, protože tento svět řídí muži a je tedy dobré, že máme na toto místo kandidátku ženu. Chtěla jsem ještě říci, že ECB zachránila euro. A chci říci, že to nebyly politikové, kdo zachránil euro, byla to ECB. A poté, co provedla všechny své eh, monetární kroky, čelila obrovskému takovému monetárnímu poli, mm, populismu. Eh, politikové vlastně neodvedli svou práci, aby lépe spolupracovali, aby vytvořili užší trh, aby vytvořili skutečné evropské demokratické systémy. A z toho důvodu musela ECB tak agresivní ve svých eh, krocích monetární politiky. Je také důležité to, co říkáte. Říkáte, že vidíte problémy, vidíte obavy občanů, Eh, jsou zde negativní účinky těch kroků eh, té agresivní monetární politiky. Já mám pocit, že minimálně váš předchůdce eh, se, se trošku jaksi um, neměl jaksi sílu možná tolik hovořit s veřejností, vysvětlovat. Takže já se chci zeptat, eh, můžete vy třeba říct, jaké negativní vlivy vidíte a jak eh, to chcete překonat? Jak o tom chcete hovořit? Jak o tom chcete komunikovat, o těch negativních účincích? A za druhé, hovořila jste o takzvaném eh, ozelenění monetárních politik ve svém úvodním projevu. A je to pravda, dneska musíme vlastně všechno provázat se změnou boje proti Eh, s, s bojem eh, se změnou klimatu. Ale ve svých písemných otázkách a odpovědích říkáte, ECB bude muset posoudit, zda a jak může eh, tato opatření provést. To nezní úplně přesvědčivě. Takže chcete o tom ještě říci, jak vlastně se to má projevit ve vaší, ve vaší práci a třeba v tom programu nákupu aktiv, toto ozelenění? Ano, Děkuji a děkuji také, že k tomu mohu říct si i své osobní názory. Já ale musím eh, hovořit opatrně, protože samozřejmě teď, je stává, teď tam je rada guvernérů, která funguje, která se rozhoduje. Já zatím ještě nejsem eh, předsedkyní ECB, jsem zatím pouze kandidátkou. Já si domnívám, že každá instituce musí mít eh, dnes vlastně ve svém, v jádru celé své mise ehm, otázku eh, boje se změnou klimatu, ehm, ochrany životního prostředí, eh, environmentální rizika. To všechno je dnes nesmírně důležité. A také si myslím, že by každý měl nejprve začít u sebe. A takže bychom se měli zaměřit na to, co my jako sama instituce děláme, jak se vlastně chováme. Máme tam 300 mm, zaměstnanců, Eh, jak vlastně my sami nejprve můžeme být efektivnější jako ECB. Eh, za druhé, jak jsem říkala, teď jsme konečně akceptovali, že změna klimatu je makroekonomické riziko a také i kvůli tomu třeba se Mezinárodní měnový fond zaměřuje třeba také na granty nebo dotace Eh, které, na, co se, na co se vlastně dávají, například, eh, že jsou zde dotace a granty na um, fosilní paliva. A teď to byla taková odbočka k Mezinárodnímu fondu. A teď tedy ECB, samozřejmě já nemohu předjímat, jak to bude, protože rozhoduje Rada guvernérů v ECB. Ale chci tam mít to stejné pravidlo. Nejdříve musíme začít sami u sebe. Je zde například eh, penzijní fond, který ehm, je také eh, veden ECB, takže ten se rozhoduje, kam bude investovat. Musíme mít také network, eh, pardon, sítě pro zelené financování. Musíme si uvědomit, že klimatická rizika jsou skutečná rizika, která všechny banky musí brát v úvahu. Kdybych byla bankou, tak bych se tím trošku začala zabývat, trošku bych se dívala na ta naše portfolia a na řízení portfolií. A co se týče investic, tady samozřejmě ECB nemůže výlučně investovat eh, všechno své, celé své portfolio 2,3 eh, bilionů euro pouze do těch zelených věcí, protože to zkrátka takový trh ani zatím není tak velký. Ale my se určitě na to budeme dívat stále více a intenzivněji. A to určitě také trh zaregistruje ten náš zájem a zase to bude mít další dopady. Děkuji. Nyní eh, RV Ževán. Děkuji, pane předsedo. Vítejte. Já bych měla otázku ve vašem úvodním projevu byste eh, mm, se zmínila o tom multipolárním světě, ke kterému směřujeme a v podstatě eh, máme zde velice agresivní impéria, eh, tedy myslím americké s jejich dolarem a potom Číňany. To jsou taková agresivní imperia. Vy jste hovořila o euru, které by se mělo více používat e, i jako rezervní měna. Takže a že to může být i v podstatě takový nástroj nezávislosti Evropy. Já mám k tomu otázku. V rámci vašeho mandátu, jak hodláte reagovat pro to, aby euro stalo se skutečně e, měnou rezervní pro zúčtování mezinárodních obchodů a podobně? A jak si myslíte, že bankovní systém lze ochránit eh, proti ingerencím eh, z vnějšího světa, externím intergencím, myslím třeba ta různá embarga z Ameriky a podobně? Já mám za to, že důvěryhodnost měnového systému se velice odvíjí od důvěry, kterou mají občané ve schopnost toho systému eh, jednat v čase. Jednat v čase a angažovat se v čase. Vy jste jasně řekla, teď nás čeká ekologická krize, i možná nás čekají různé konfrontace, konfrontace lidstva, takže zde v tomto rámci Vracím se k té otázce. V rámci vašeho mandátu konkrétně, jaká opatření chcete přijmout, abyste mohli vyřešit tu krizi důvěry důvěry v měnu. Děkuji za tuto dvojí otázku. Takže k té první otázce euro jako rezervní mona, měna, jako eh, měna pro zúčtování mezinárodních obchodů, platební platidlo tedy v mezinárodním obchodě, v podstatě eh, tedy něco, co se bude více používat v obchodních vztazích. Euro již dnes je rezervní měnou. Není to ta hlavní referenční rezervní měna, samozřejmě, protože i bez veš- přes veškeré úsilí eh, jiných orgánů či centrálních bank pořád je to dolar, který je tou mezinárodní měnovou, eh, měnou, rezervní měnou a platidlem, ale vyvíje se to. A eh, je třeba, aby euro mělo k dispozici celou škálu různých nástrojů pro to, aby se stalo skutečnou mezinárodní měnou, která bude referenční měnou. Platební systémy Eh, musí být eh, chráněny, musí být efektivní, ale i znamená to, že evropské kapitálové trhy, především v eurozóně, budou více rozvinuté, než jsou teď. A zde vzdávám hold Evropskému parlamentu a panu předsedovi Gualtierimu, protože já vím, že přičítáte velký význam právě prohloubení hloubení evropského kapitálového trhu, ale pořád ještě to není tam, kde bychom chtěli. A e, kapitálové trhy v Evropě, které nejsou pod dohledem ECB, tak to je důležitý atribut pro finanční stabilitu. Pokud budeme e, množit e, ty finanční zdroje, pokud ekonomické subjekty budou mít přístupy k různým možnostem financování, tak vlastně tím posílíme euro, roli eura. A třetí etapa, která mm, podle mě je také e, zajímavá a více je střednědobá či dlouhodobá, jde o to mít nástroj, protože my Eh, v podstatě eh, ti, kteří, eh, my nemáme takový ekvivalent, jako je tedy ta americká, jako jsou ty americké rezervy. Takže my musíme být schopni, jak to euro tedy vlastně opřít o něco, co mají, podobného, co mají v Americe u amerického dolaru. A takže je třeba posílit kapitálové trhy, posílit tu škálu nástrojů, je třeba zefektivnit eh, naše mm, politiky, fiskální politiky, které třeba koordinovat, je třeba posílit bankovní unii, včetně eh, mechanismu eh, evropských vkladů, tedy záruk za vklady. Takže to všechno potom mm, de facto posílí roli eura, které se stane rezervní referenční měnou jeden eh, německý ekonom říkal, mm, to všechno jde ale příliš pomalu a najednou, když se to objevuje, tak všichni říkají, že to jde příliš rychle. Je třeba se eh, připravit na podobný vývoj. For ECR, eh, Není za EKR pan Dirk van Epping. Děkuji. Já se zeptám nizozemsky, pokud můžu. Chtěl bych se zeptat na negativní úrokové sazby, protože je jasné, že paní Lagardová řekla, že je otevřena všem možnostem, ale chci se zeptat, co by ty negativní úrokové sazby znamenaly pro středatele nebo pro důchodce? V, Nizoz, v Nizozemsku lidé vlastně nedostávají žádné e, úroky ze svých vkladů a přitom ale inflace je tam 3%. Hm, to sebou nese, to znamená, zvyšují se ceny, takže ti, ti, ti lidé ztrácí, přicházejí o své peníze, o, o ty úspory. A e, tito lidé ztrácí kapitál, ten kapitál se ztrácí a lidé za to viní ECB. Takže pokud e, začnete ještě s těmi zápornými úrokovými sazbami, tak se to všechno ještě zhorší. E, vy se za chvilku stanete jakousi královnou eura. Pokud e, se opravdu zaměříte na možnost negativních úrokových sazeb, tak potom ten, ta, ta negativní, to, to, to negativní budete i vy. Chci vám říci, že lidé opravdu toho mají už dost. Děkuji za tuto otázku. Děkuji, já, já na to odpovím. Děkuji, já tady budu hovořit anglicky, protože bohužel nizozemsky nemluvím. Vaše otázka, eh, na to jsem vlastně už odpověděla před eh, chvílí, ve své jedné nebo ve dvou odpovědích, které už eh, zazněly. Vždycky si nejprve musíme udělat určitou analýzu nákladů a přínosů a pak se rozhodnout, jaký nástroj použijeme. A musíme mít na paměti také mm, to, že ta populace je nesmírně různorodá. Jsou zde středatelé, jsou zde dlužníci, Některé země jsou velice silně zadlužené, některé zase jinak. Pak je tam také určitý distribuční eh, dopad. Vždycky. Takže až budeme přeskoumávat monetární rámec a budeme se zamýšlet a budeme posuzovat efektivitu těch jednotlivých nástrojů, budeme muset mít vždycky na mysli všechny tyto sféry a skupiny společnosti. A pak se teprve rozhodneme, Eh, zda použijeme nějaký nástroj, do jaké míry ho využijeme a zda bude mít ten nástroj opravdu čistý přínos, protože eh, někdy vlastně to může přinést eh, záporné dopady. A podle mého názoru musíme vždycky, pokud, pokud by se ukázalo, že pro lidi to bude spíše záporné než kladné, tak to samozřejmě musíme přeskoumat, ale uh, Eh, zatím se ukazuje, že akomodační, je zapotřebí vysoce akomodační politika, minimálně ještě po určitou dobu. A to samozřejmě eh, tím nějak nepředjímám, jak bude vypadat rozhodování ECB v následných měsících, protože to mi nepřísluší. Eh, po, mohu ještě jednu minutku využít k tomu? No, budu, budu velice rychlá řík, Dobře, tak eh, jestli, jak jste říkal o tom, že vlastně se na mě lidé budou dívat eh, přes skrz prsty, že, že jsem zlá, musí být jasný určitý cíl, kterého chceme dosáhnout. A to je důležité. A eh, budu se snažit jít za tím, co nejefektivněji. Eh, aktéři na trhu, ti tomu všemu rozumí, rozumí všem termínům, které používáme, o to mi tak nejde. Ale jde mi o to, aby i evropští občané chápali, proč jsme učinili určité rozhodnutí, jaký je cíl toho rozhodnutí, eh, že možná třeba to rozhodnutí přinese nejdříve nějaké eh, negativní dopady, ale pak, že bude přinést svůj, pak, že bude mít přínos. Takže na tom také, na, Eh, na to také chci vynaložit svou energii. A děkuji teď paní Obry. Obry, děkuji, jsem zde. Mě hledáte, já jsem tady uprostředka. Dobrý den. Já bych navázala na Svena. E, takže a mm, ten kvitoval, že máme kandidátku ženu a já vždycky lituji, když jich je málo. A zde Eh, protože tady ve výboru vidíme převaha mužů. Já mám otázku na dvě dost podstatná témata, a to je boj proti nerovnosti mezi lidmi a boj proti změnám klimatu. Ať si o tom myslíme cokoliv, tak měnová politika zde hraje zásadní roli u těchto dvou agent. Doposud já jsem pracovala pro nevládní organizaci Oxfam, která bojuje Eh, proti nerovnostem a velice často jsme pracovali s vašimi různými deklaracemi z Měnového fondu, kde jste zmiňovala to téma nerovností. Já jsem byla zklamána, když jsem se podívala na ten dotazník a když jsem viděla například, že slovo nerovnosti se tam eh, objevuje pouze dvakrát, kdežto eh, stabilita cen 28krát. Možná to dost reflektuje priority, které vy si kladete. Eh, krize a nerovnosti, to je spojeno více eh, než 2 miliardy, mm, to byla injekce do bankovního systému a 230 eh, bylo pouze půjčeno domácnostem a firmám. A ty kolosální sumy především šly na finanční trhy a spekulantům. Mm. Mario Draghi sám řekl, že je pravda, že ti nejbohatší v podstatě z toho easingu profitovali. A já se ptám, jaká konkrétní opatření hodláte přijmout, abyste zajistila, že měnová politika skutečně bude sloužit reálné ekonomice a nebude zhoršovat nerovnosti. A obecně si kladu otázku, jaký je cíl omezit eh, inflaci, která již nereflektuje řádně, jak by měla tedy tu eh, ekonomickou konjunkturu a naopak eh, možná nahrává té spekulativní bublině. Takže já se ptám, jaká bude měnová strategie, která se změnila v podstatě od roku 2003 a teď eh, jste, eh, eh, hlavně se zaměřujete na stabilitu cen. Potom klima. Mm, o tom jste hodně hovořila ve svém dotazníku, to jsem ráda, Green Deal, jak se tomu hovoří, Green New Deal, ale zde se kladu dvě otázky. První, jak E, e, přestanete financovat ty energie, které znečišťují v podstatě zatím mm, často to, co poskytujete ty nástroje, z toho profitují ty e, firmy, které znečišťují. A zde v podstatě vy, na těch trzích nemáme žádný ekologické kritérium, se kterým byste pos, pracovali, když poskytujete financování. Jsou zde sice ty zelené obligace, green bonds, ale vím, že vždycky tady potom se argumentují tím, že nemůžete narušit hospodářskou soutěž na trhu, ale je to paradoxní. Dále, eh, Přech, eh, jak mm, hodláte financovat eh, cíl komise, to jsou ty minimální cíle podle komise, pokud je o zelenění a tam hovoří komise o 230 miliardách, takže mm, zde na straně 26 tam hovoříme o tom, že měrová politika není všelékem, není klíčovou politikou pro boj proti změnám klimatu a tudíž jak Ehm, chcete přeorientovat měrovou politiku, aby skutečně pomohla klimatu. Zde eh, to znamená, abyste půjčovali eh, například státům. Ehm. Děkuji. Takže pokud jde o vaši otázku ohledně boji proti, eh, boji proti nerovnostem, to je oblast, kde my jsme hodně pracovali v Měrovém fondu, my jsme hodně spolupracovali s Oxfam, s nevládní organizací a mm, takže mm, vím, že to je téma, které eh, určitě mi, nám leželo vždycky na srdci a zůstane, tak, zůstane to tak. A mm, eh, máme zde článek 127, který hovoří, že primárním cílem eh, naší centrální banky je tedy stabilita cen. Protože to není sekundární téma, přece jakmile jsou ceny stabilní, no tak Eh, potom můžeme plnit jiné cíle, jako ochrana životního prostředí například. A samozřejmě ochrana životního prostředí to eh, centrální banka také bude ve svých politikách zohledňovat. Greening. Jak se to má projevit, takové greening, tedy green bonds? Eh, je jich málo, to je pravda. A centrální banka Eh, si uvědomuje, že je zde malý zájem a já bych to chtěla prohloubit. Potom máme zde druhý problém a zde i parlament by, by mohl pomoci a to je Eh, určit, co je zelené a co není zelené, protože dnes máme celou škálu, celý arzenál eh, možností, jak stanovat, co je zelené, co není zelené a je třeba, aby centrální banky, které se angažují v těch různých operacích eh, refinancování či financování nebo refinancování těch nástrojů na, při době jejich splatnosti, takže zde je třeba vědět, podle jakého kritéria toto určit. Takže tomu se také budu věnovat. Děkuji, tím jsme uzavřeli první kolo. chceme nastolit alespoň minimální míru rovnosti mezi našimi členy výboru. Prosím, buďte struční, pokud se chcete dočkat plné odpovědi. Jako další pan Otmar Karas. Já vám blahopřeji, paní Lagardová, k vaší nominaci. Z mého pohledu je nezávislá Evropská centrální banka nikoli v části problému, nejbrž části řešení. Z hlediska problémů, kterým už čelíme, mám dvě otázky. Za prvé, jak máte v úmyslu využít vašeho globálního výhledu? Byla jste přece předsedkyní měnového fondu, účastnice se těch eh, G zasedání, naposledy G20, a co by předsedkyně ECB, jak to zúročíte? Za druhé, já se domnívám, že v současné době jsme svědky určitého deficitu. Někteří politici uh, neustále více obvinují ECB a snaží se zvalovat svá selhání na ní a na převládající úrokovou míru. Tato eh, kritika často přináší eh, své plody v tom, že ECB je pod palbou. Jak to hodláte odvrátit, případně na to reagovat? velice široce střižené otázky. Děkuji za ně. Pokud se skutečně stanu předsedkyní ECB, tak využiji těch zkušeností, které jsem nasromáždila všude, na všech svých postech. A čeho jsem byla svědkou? Svědkem ať už na zasedáních G20 eh, fin, ministru financí nebo G20 lídru. Je, že kdykoliv je skutečně velká výzva před nimi, tak se dokážou tito lídři skutečně semknout. Já nechci uh, být tou volontérkou, že nastane-li krize, tak vše vezmu do svých rukou, protože bych raději, aby ta krize nenastala. Já chci přispět k tomu smyslu reagování před krizí. Toho, že musíme být skutečně bdělí. Pokud nebudeme žít v té připravenosti, tak eh, když budeme něco neustále odkládat do budoucna a váhat, ono je to nakonec přirozené. A rovněž i ten cyklus voleb vybízí k tomu, že se každý soustředí na svůj národní zájem a omezí se na fiskální horizont svého státu, na peněžní horizont který musí vyřešit a na někom jiném nechá eh, tu strukturální reformy. Já, když jsem byla, ať už ministrině financí nebo předsedkyní Mezinárodního měnového fondu, která se snažila přijít na to, co prospěje našemu bankovnictví, našej eh, politikám, jak to lépe nastavit. Lepší politika, lepší koordinace, lepší pochopení priorit těch, se kterými si sedám ke společnému vyjednávacímu stolu O to jsem se snažila. Já nejsem tou vílou, jak se tady o nich mluvilo, ale rozhodně se budu snažit zmobilizovat jak sebe, tak i ostatní, aby se problémy řešily kolektivně, protože ty problémy jsou kolektivní povahy, ať už klimatické nebo eh, kyberrizika, praní špinavých peněz, reforma bankovnictví, daňové systémy, politiky hospodářské soutěže, vše to má globální povahu, protože skutečná ekonomika je už na té úrovni. Snažíme se vyhnout těm pocitům, že se všem vymýká osud s jejich rukou a že si už nikdo s ničím nedokáže do budoucna poradit. Ne, musíme společně nalézt tu správnou reakci na ty výzvy, No a právě ECB tam musí sehnat svou roli. Jako další Petro Marquez SAD. Děkuji. Pane předsedo, dobrý den, paní Lagartová. Peněžní politika se ukázala jako zásadní pro úspěch ECB a i předluženo státu. I když tam možná bylo určité spoždění, než to zabralo, například v Portugalsku, tak to přece jen uspělo. E, pokud se stanete předsedkyní ECB, chcete podržet tuto strategii? Podepíšete se pod prohlášením pana Dragiho, že sáhnete i vy k, jakoli, k jakémukoliv, ať už konvenčnímu nebo nekonvenčnímu kroku a uděláte vše, co je možné, abyste udržela eurozónu v tom stavu, v jakém je. Vy jste už eh, něco prozradila, ale v institucionálním rámci, zejména bankovní unie a zejména EDIS dotáhnete to do konce. Já se domnívám, že už jsme dost daleko u té stabilizace bankovního systému, že nastal čas na vytvoření skutečného Edisu. Souhlasíte kapacita eurozóny? Třetí moje otázka. Hovoříte o jejím významu v kontextu institucionální architektury. Jaké kroky máte v úmyslu? Zejména nejkritičtější aspekt, totiž stabilizační funkce podpoříte vytvoření nástroje podobného tomu, který podporuje eh, budoucí předsedkyně Evropské komise, totiž eh, systém zajištění zaměstnanosti či pojištění zaměstnanců. Souhlasíte s tím, že je to nezbytný prvek? Předseda mě už brzy sdělí, že jste vyčerpal už i můj čas vašimi otázkami, takže nemám možnost odpovědět. Ne, odpovím samozřejmě. Já jsem byla u toho, když pan předseda Draghi tehdy pronesl tu památnou větu, uděláme cokoliv nám umožňuje náš na mandát a věřte mi, určitě to bude stačit. Já doufám, že se v této situaci neocitnu protože kdyby tomu tak bylo, tak to by, znalo, že, to by znamenalo, že všichni ostatní, kteří jsou součástí toho současného mixu, se nezhostili svých úkolů. A to určitě nenastane. A navíc vám připomenu, že v té době, když to pan Draghi řekl, tak eh, to, co se navrhlo a nadizajnovalo, bylo OMT a k tomu jsme nakonec nesáhli. Na druhé straně to, co bylo velice účinné ze strany evropských institucí, bylo posílení Evropského stabilizačního mechanismu a já doufám, že bude dotažen do konce a on už vlastně funguje a já doufám, že nebude paralizován rigidním mechanismem spouštění těch stimulů. Když jsme budovali ESF a potom ESM, tak tehdy jsme ty nástroje k dispozici neměli a nebyli jsme schopni dostatečně rychle reagovat na krizi. Ale mou povinností, pokud budu zvolena, bude postarat se hlavně o stabilitu a předcházení krizím, ale ono i ta stabilita v dobách krize má své dopady například na monetární politiku, tedy EDIS. Jak u EDISu, tak u fiskální kapacity. To se skupím. My v IMF jsme si uvědomili ty eh, obtíže, které jsou samou postatou politických uh, kroků v rámci té či oné vlády. Všichni víme, o čem hovořím. V našem, našem úmyslu bylo, pokud snížíte nevýkonné uh, úvěry či úvěry v selhání, pokud se podrobíte eh, těm odolnostním zkouškám, tak se vám to vyplatí. EDIS bude platit přeshraničně v celé eurozóně a to tež se týká fiskální kapacity. Pokud by to mělo zajít dál než konvergence a konkurenceschopnost, tak tam musíme mít záruky, že ti, eh, kteří do toho ty peníze dají, takže potom každý každý z nich zareaguje tak, aby se ta krize nezačala šířit jako nakažlivá nemoc Eh, Pascal. Pan. Děkuji, paní Lagarde. Já se chci zeptat na vztah na, eh, s bojem eh, proti změnám klimatu, takže já hovořím jako člen výboru Envy. Vy jste hovořila o analýze Benoit Kerel, tedy analýze ECB, která ukazuje, že boj e, e, proti změnám klimatu, respektive té deregulaci, která v této oblasti probíhá, že to již spadá do mandátu ban- banky, protože, a teď to určitě, e, když se zvýší teplota, tak to bude mít dopad na stabilitu cen přece i na finanční stabilitu. O tom již hovoří zástupci různých nevládních organizací, takže dnes nelze hovořit o střednědobé finanční stabilitě bez toho, aniž bychom nehovořili o klimatu. Tři konkrétní otázky. První hodláte použít taxonomii zelených aktiv, které parlament a rada teď eh, vědná, o kterých vyjednávají. Dále, jak je, jaká je bilance vašich zelených aktiv? Již tady to zaznělo vlastně velká část eh, těchto eh, aktiv, eh, které máte v bilanci v podstatě, eh, jsou takzvaná uhlíková aktiva. To není v pořádku. A co hodláte s tím udělat vy osobně, aby postupně ECB se neměla tyto expozice, se dezangažovala v těchto aktivech. A dále do té makroekonomické analýzy také tam začleníte více klimatické otázky, více než tomu je teď. Děkuji. Za prvé, já doufám, že taxonomie, o které teď diskutujete tady, tak snad eh, se to vyřeší nakonec. Já doufám, že nebo myslím, že to je jeden ze základních zásadních bodů, které teď mm, je, br- jsou brzdou pro řadu subjektů a my jsme se zúčastnili různých for i se soukromými investory, soukromým sektorem a teď okolo taxonomie existuje velká nejistota, pokud jde o ty třídy, pokud jde o zařazování těch výrobků, produktů, tak mm, to se musí vyřešit. Čím dříve, tím lépe. A já, stejně jako někteří z vás, tak eh, jsem tady vlastně začátečnicí eh, v této oblasti v uvozovkách a mm, eh, pro, takže my velice v ECB uvítáme, až se vyřeší taxonomie zde a samozřejmě to je evidentní, my to potom budeme respektovat, až rozhodnete. Eh, ale hospodářské subjekty mi říkají market neutrality, neutralita trhu, určitě. Zde, když ta taxonomie bude rozhodnutá a potvrzena Evropským parlamentem, tak ehm, mm, to bude jaksi další vrstva, další úroveň pro ten princip neutrality. Musí to být ve vztahu. Rozsah aktiv v bilanci ECB, tedy těch, eh, která souvisí nějak s uhlíkem. To nelze změnit přes noc, ale postupně budeme přecházet na to, abychom eliminovali tento typ aktiv eh, eh, v naší, v naší rozvaze, tak to je zásadní podle mě. A je zcela nutné, abychom spojili síly tedy všechny instituce, aby spojili síly a bojovali proti změnám klimatu. A teď třetí dimenze, která je také důležitá. V té analýze rizik, kterou dělají centrální banky, tak mm, především v té funkci dozoru musí začlenit dimenzi ochrany životního prostředí a klimatu. To je v podstatě páka, kterou je třeba používat pokud jde třeba o rizika, když budou analyzovat rizika u bank a potom se to musí brát do úvahy, i když se budou vypočítávat ty eh, poměrové ukazatele kapitálu. Kolik... Děkuji nyní paní Padera. Padera. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní Lagardová, Evropská centrální banka získá poprvé do svého čela ženu a e, je to také mm, poprvé, kdy vlastně začíná váš mandát spolu s mandátem nové komise. E, do, určitě s námi budete spolupracovat, e, abychom dokončili Evropskou měnovou a, a bankovní unii. 25 července hovořila Rada guvernérů o různých opatřeních, jak stimulovat evropskou ekonomiku. A e, Rada guvernérů hovořila o takovém balíčku opatření, třeba snížit úrokové sazby nebo nákup aktiv. E, v přesnosti v Portugalsku řekla, že musíme zrychlit e, snižování dluhu ale je to trošku jako, eh, řekla jste, že vlastně musíme spravit střechu, dokud eh, neprší, dokud, je, mm, dokud svítí slunce. Ale pak jsou zde země, třeba jako no, Portugalsko, které vlastně využilo tyto příznivé podmínky pro refinancování svého dluhu, ale myslíte si, že ty země eh, činí dostatek, anebo že ty země vlastně nevyužily dostatečně příznivé podmínky? Za druhé, digitalizace přináší nové výzvy, blockchain, kryptoměny, různé způsoby měnových eh, systémů. Jich Marš, který je členem um, výkonné rady ECB, hovořil o té nové eh, kryptoměně Libře, která se chystá. Hovořil uh, také, že vlastně říkal, že, by, že je to taková nová hrozba. Uh, Mhm. Takže je možné také využít eh, kontrolu ECB. Takže jaká je, ehm, na jedné straně se musí být zaručení stability, na druhé straně byste měli podporovat i ty novátorské změny a novátorské cesty. Ano, jak se říká, Eh, já jsem to, si to půjčila od eh, Johna Fitzgeralda Kennedyho, takové to, že se má tedy spravovat střecha, eh, když je hezké počasí, nebo dokud ještě neprší, dokud je hezké počasí a často to používají politikové, ale bohužel tedy mnozí politikové to sice také opakovali, toto heslo nebo tuto zásadu, ale zůstalo pouze u slov. Um, v mnoha zemích eh, pokročilé ekonomiky jsme teď měli období velkého růstu, ale teď ten růst je ohrožen eh, kvůli různým externím faktorům. Máme zde různá rizika, závažná rizika, například riziko, které ohrožuje mezinárodní obchod, eh, vývoj okolo Brexitu, geopolitická rizika, pak eh, ani nezmiňuji rizika spojená se změnou klimatu, to je dlouhodobé riziko, které je, nebo je to dlouhodobé riziko, ale vyžaduje se krát, eh, nějaká opatření v krátkém časovém horizontu. Takže souhlo, já opakuji, že stále ještě máme čas eh, opravit, opravit si střechu. Některé země na tom pracují, některé země se snaží opravit svou ekonomiku, snaží se ještě zrychlit reformní reformy, které jsou zapotřebí. Eh, druhý bod, o kterém jste hovořil, to je, to je otázka na velkou diskusi, to znamená ty technologické změny, rovnováha mezi náklady a přínosy technologických změn. Myslím si, že obecně můžeme říci, že guvernéři ECB si musí být velice dobře vědomy nejnovějšího vývoje, musí neustále sledovat eh, vývoj situace, protože ta situace se mění každý den. A guvernéři musí mít eh, na paměti dvě věci. Za prvé, důležitost finanční stability a ochrany eh, spotřebitelů i investorů. To je tedy první zásada. A ta druhá zásada, zároveň je důležité, jak si podporovat inovaci, usnadnit jí cestu protože guvernéři ECB, stejně jako ostatní eh, politikové, nemohou se tvářit, že se nedějou žádné změny. Když navštívíte třeba Čínu, a uvidíte, že se používají eh, vlastně bezhotovostní platby mobilem, nebo v Kalifornii se můžete podívat, k jakým tam dochází změnám, takže věci se změní, existuje spousta novátorských projektů a i v ECB máme různé novátorské projekty, třeba TIPS. Znáte to někdo? No, toho jsem se bála, že to neznáte. Já sama třeba jsem to také neznala. TIPS je systém, který zavedla ECB v listopadu. Zatím to ještě není nějak příliš úspěšné, ale má to velký potenciál eh, pro zrychlené okamžité platby mezi finančními institucemi v rámci eurozóny. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Uvidíme také, jak eh, se k tomu postaví banky, zda hm, se jim, ten, se jim to zalíbí, tento systém. Takže ale důležité tedy eh, být stále součástí té hry a také Eh, můžeme se ptát, zda přímo centrální banky by třeba neměly, nebo zda by měly vydávat sami nějaké digitální měny a tak dále. Děkuji nyní Poltenk za SAD. Děkuji, vážená paní Lagadová. Já bych se ještě vrátil k té otázce fiskálních kapacit. Mezinárodní nový fond vždycky hlasitě e, říkal, že zde musí být určitá fiskální kapacita, vy jste tam také k tomu přidávala různé podmínky. Nemyslíte si, že e, by se ale mohla ohrozit makroekonomická stabilita v Evropě, pokud tam budou ty podmínky? To je taková konkrétní otázka na vás. Takže já se ptám, potřebujeme to opravdu a nebude to spíše na úkor makroekonomické stabilitě. Druhá otázka se týká Řecka. IM, Mezinárodní nový fond, říká, že ty mm, prognózy přebytku jsou nerealistické, že to je neudržitelné. Ehm, souhlasíte stále s tímto závěrem Mezinárodního měnového fondu? A co s tím uděláte, až se stanete, nebo pokud se stanete prezidentkou ECB? Velice vítám váš důraz na udržitelnost. Ta je zapotřebí a myslím si, že ECB by měla být vzorem a má důležitou úlohu eh, v tom, jak prosazovat udržitelné financování. ECB může Eh, Evrop, ECB eh, e má eh, konkrétní účely podle článku 127, třeba také udržitelnost. Ale nemyslíte si, že by třeba bylo lepší ještě nějak vyjasnit ten mandát? Že by třeba Evropský parlament řekl, že ECB má nějaké, nějaké, nějaké druhotné cíle, třeba boj s klimatickou změnou, nepomohlo by vám to? Velmi děkuji za tuto otázku. Já si nebudu brát servítky. Pokud nebude splněn ten mechanismus finanční stability, který byl schválen, ale možná nebyl dostatečně vyjasněn ohledně těch eh, objemů, bylo to na schůzce eh, ministrů financí eurozóny v červnu. Takže pokud by, to nedo, pokud by to nedopadlo, tak si nemyslím, že by to úplně rozhoupalo stabilitu Evropské unie. Ale zároveň si myslím, že pokud by, ten, pokud, pokud by ta zóna měla být posílena, tak by to bylo velice užitečné, pokud by takový systém fiskální stability existoval, nejenom pouze třeba pro konkurenceschopnost a další, ale také proto, abychom dokázali reagovat na situaci, kdy třeba v jedné zemi dojde k nějakému šoku, k nějakému otřesu, eh, kdy ta země bude mít problémy s likviditou takže podle mého názoru je to nutný atribut. Pokud eh, se to nepodaří, nebo pokud to zde nebude, tak to není tak, že by úplně eh, to, eh, ten systém nepřežil, ale je to zapotřebí. Teď Řecko. V rámci trojky se stále vedou diskuse, protože Mezinárodní fond je tam zapojen. Myslím si, že i oficiálně jsme řekli, že ten primární přebytek 3,5 eh, je nadměrný. To jsme vlastně řekli oficiálně jako eh, Mezinárodní nový fond. A eh, řekli jsme, že vlastně je to příliš vytváří to, dává to tu ekonomiku pod tlak. Takže Mezinárodní nový fond stále zastává tento názor. A sice vidíme, že v Řecku dochází k obnově, ale ten proces obnovy podle mého názoru by měl být eh, podroben velkému přeskumu, měli bychom to podrobně sledovat. Ale je užitečné, že Rada guvernérů už revidovala svůj mandát ohledně ECB v tomto programu. Eh, z, z, změnila svůj mandát. Pamatuji si na dlouhé nekonečné schůze s guvernéry centrálních bank, Hovořili jsme o strukturálních reformách, hovořili jsme tam, byl tam Mario Draghi, jeho eh, kolegové. Já si pamatuji na ty schůze a vím, že jsme si vždycky říkali, jak můžeme do té diskuse přispět. Protože vlastně v jejich, eh, nebyla to jejich hlavní kompetence v tom ECB. A je pravda, že i v budoucnosti ECB by se měla opravdu omezit pouze na ty své hlavní účely. To je, to určitě všichni uvítají. Tak a teď už bohužel nemáme více času. Damien Krén za zelené. Dobrý den, paní Lagardová. Eh, takže eh, eh, takže evropská taxonomie, to je něco, co si také přejete, i změna klimatu parlamentu. Eh, na to máme nedávno vydanou zprávu a zde eh, my jako v parlamentu se snažíme i, aby ECB měla co nejdříve zelenou metodiku pro, pro nákup aktiv, aby nekupovala ta aktiva, která znečišťují, nejvíce znečišťují, eh, tedy od těch podniků, které nejvíce znečišťují, jak vy jste řekla, hodláte to opouštět a zde, mm, mm, zde se ukazuje, že 63% E, nakupování, odkupování cených papírů, tak v podstatě je od těch nadárodních společností, které nejvíce e, znečišťují a vysí, tedy vydávají CO2. Takže zde velice mm, pravidelně vy se setkáváte se zástupci velkých bank a finančního sektoru, ale pořád nemáte takovou platformu strukturovaného dialogu pro, e, s občany a občanskou společností. Hodláte vytvořit takové fórum nebo platformu, e, kde by se setkávali zástupci ECB a občanské společnosti a spolu hovořili o měnové politice. A nakonec, e, jako poněvadž dnes dopoledne nám bylo řečeno, že finské předsednictví hodlá aplikovat etická pravidla a vy také hovoříte o etických pravidlech v ECB, tak aby pravidelně se zveřejňovala setkání členů ECB s lobbysty například eh, a to by mělo platit tedy i pro všechny guvernéry centrálních bank, zatím tomu tak není. Děkuji. Merci beaucoup. Sur votre... Děkuji tedy k té poslední otázce. Já vím, že etický kodex eh, a Code of Conduct tedy byl zrevidován ehm, na základě ehm, konfliktu zájmu ehm, já jsem ráda, že se bude aplikovat tento etický kodex. Já mm, mm, nevím až do jaké úrovně hierarchie se bude aplikovat tento etický kodex a já si myslím, že čím více šířeji a transparentněji, tím lépe, aby byla respektována etická pravidla a aby eh, eh, bylo možné tedy ale i eh, potom umožnit podobné kontakty, aby to bylo regulováno tímto kodexem. Já vím, že členové eh, rady guvernérů eh, také by mm, to měli respektovat. A pokud je o ta fóra, eh, to fórum, já nevím, jak to je, zatím nebyla jsem potvrzena ve funkci, ale my v Měnovém fondu, my tam právě my jsme rozvíjeli podobný typ konzultací a e, ti, kteří e, mají tu zkušenost změnového fondu, tak vědí, že e, za posledních deset let zástupci nevládních organizací v podstatě vedli s námi velice plodný dialog. Ne, že bychom se vždycky shodli, ne, to, ne, že se shodneme, to ne, ale vždycky se nám podařilo nalézt způsob konstruktivního dialogu, mm, nesnažili jsme se vzájemně se sobě zalíbit, to ne. Eh, my jsme přijímali zásobce občanské společnosti eh, z 180 zemí světa mm, a to znamená vynaložit velkou energii a mm, i náš management musel se tomu uspůsobit. Já si myslím, že podobný typ dialogu se zástupci občanské společnosti je zcela zásadní pro to, abychom lépe pochopili očekávání, abychom mohli také vysvětlovat naše kroky vysvětlovat i limitace, o mm, limity, na které narážíme, abychom mohli i díky zástupcům společ, této občanské společnosti provádět operace. A pokud bude zavedena taxonomie, pokud bude odsouhlasena Evropským parlamentem, tak poté je třeba zahájit ten proces, jak ji aplikovat a jak lze zlepšit eh, tu eh, eh, zlepšit naše portfolio, portfolio mm, a očistit od těch uhlíkových aktiv. Děkuji, Gunnar Beck, za ID. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Vážená paní předsedkyně, já se domnívám, že při nejmenším Mezinárodní eh, měnový fond a brze i eh, Evropská centrální banka se na vás mohou těšit. Dobrý den u nás. Smlouvy EU zapovídají jak zestátňování dluhu, tak i monetarizaci, ať už primárními nákupy a nebo eh, co by sekundární nákupy ehm, cených papírů. Přesto však od roku 2010 a zejména od eh, nástupu do funkce eh, pana Dragiaveliho se to stalo v EU každodenní praxí. Co by francouzská ministrině financí se už v roce 2010 anebo snad 2011 konstatovala a to e, spontánně a svobodně a já jsem to vždy počítal mezi vaše klady, že totiž jak členské státy eurozóny, tak Evropská centrální banka porušili evropské smlouvy ve jménu záchrany eura. Vy jste úspěšná politička, ale zároveň i proslulá právnička a tam směřuje moje otázka. Pokud budete, stejně jako váš předchůdce, vesele porušovat zákony tím, že například v rozporu se smlouvami u členských států a u podniku jim budete usnadňovat zbavování se dluhu, a jasně navíc se snažíte velice volně vykládat eh, ten cíl inflace něco pod dvěmi procenty a dnes jsme uslyšeli, že to může klidně být i něco přes dvě procenta a zároveň budete připouštěl, že eh, vše budou více-méně financovat eh, strádalové, kteří, jak sama uznáváte, na tom nesou nejmenší vinu a zároveň se snažíte vyvázat z jakéhokoliv spolupodílu. Máte v tom v úmyslu pokračovat a pak pod otázka, jak eh, zdůvodníte to právo, které si jakoby osobuje Evropská centrální banka systematicky porušovat zákony. Merci beaucoup. Um, thank you. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Otázka financování rozpočtu členských států, to je, o tom jsme hovořili, hovoříme, to jednotlivé jurisdikce přeskoumávaly nejenom na úrovni EU, ale také na národních úrovních. Myslím si, že už existuje určitá judikatura, která definuje parametry, co je ještě legitimní e, zásah a to, co už je nelegitimní zásah. A myslím si, že se pohybujeme přesně v rámci těchto hranicích, v rámci těchto hranic. je faktem, že během finanční krize nejenom na národní úrovni, ale na globální úrovni nebo i na, někde i na regionální úrovni jsme museli docházet k, docházelo k určitému jakému si porušování, možná bych neřekla úplně porušování eh, těch pravidel, ale takové trošku takové přešlapy, protože bylo důležité v té chvíli ochránit eh, vklady středatelů. Je pravda, že během toho období 2008-2009 skoro všichni museli trochu ta pravidla jaksi překračovat a bylo to záj- ve veřejném zájmu, aby lidé nepřišli o své vklady, o své úspory. A často eh, jsem, nebo často slýchám, vy jste chránili finanční systém. Ne, ne, ne, my jsme chtěli zabránit tomu, aby nedošlo k takovému eh, vývoji, který by pak vlastně, mm, že by pak ti střadatelé přišli o své vklady a úspory. Myslím si, že to bylo ospravedlnitelné a že to bylo zapotřebí. Teď k těm dvěma procentům, nebo jak jsem říkala, pod dvěma procenty, těsně pod dvěma procenty. O tom se teď eh, hovoří o ECB, i když já samozřejmě se neúčastním těch diskusí zatím. Musí Eh, musíme chápat, že cílem je držet se pod dvěma procenty, to znamená 1,6, 1,7, 1,8, ale vlastně také to může být i jaksi nad. Eh, myslím si, že ten cíl, který je eh, těsně pod dvěma procenty, je třeba takto chápat. Ehm, Myslím si, že je to tedy možné pohybovat se kolem těch 2%, trošku pod i trošku nad. Nyní za EKR Ivan van den Ad. Děkuji. Paní Lagardeová, vždycky vás rád vidím. Hmm. Mám tři komentáře, tři otázky a zajímá mě, zda s těmi komentáři souhlasíte a pokud ne, tak proč. Za prvé, sama jste řekla před chvílí, že je dost obtížné Eh, vyhodnotit eh, relevanci toho inflačního vývoje, když máme třeba 1,2% nebo 1,8%, ale ty argumenty, to znamená, na základě takových jaksi vratkých argumentů se zavádějí poměrně silné politiky. Mohla byste to vysvětlit? Za druhé, v celém světě, zejména v tom průmyslovém světě, dochází k zpomalení produktivity, k tomu, jsou, k tomu také přispívají ta nekonvenční opatření, protože takové ty firmy zombie stále žijí, protože vlastně mají ehm, prospěch z těch velice nízkých úrokových sazeb. A politiky, které se používají, eh, využívají také potenciál různých bank, eh, důchodových fondů, pojišťoven. Takže tyto politiky vlastně přispívají k finanční nestabilitě. Takže zajímá mě názor, váš názor na tyto tři komentáře. Děkuji za tuto příležitost, abych objasnila to, co jsem řekla před chvílí ohledně 2%. Ono to vůbec není proto, abych nějak chtěla podkopat nebo eh, degradovat význam této debaty. Ne, ne, ne, ne. To, mm, eh, protože tady od toho jsou určitá očekávání a eh, diskuze mezi experty je strašně důležitá, ano. Já jenom, jsem ho, mm, jenom bych připomněla, že australský guvernér e, apeluje e, na to, abychom mě e, přijali větší flexibilitu. A pokud jde o toto procento, aha, proč mluvím francouzsky, omlouvám se. On the other hand. Na druhé straně jste se zmínil o záležitosti nesmírně nízkých nákladů na financování, což usnadnilo přežití firmám, které by za jiných okolností snad zanikly. Jednak musíme vždy provést analýzu nákladů a výhod. Pokud bychom takto nereagovali, jak bychom uvěrovali? Jaký by byl objem úvěru? Kolik firm by existovalo. A pak to cílené financování a mechanismy s ním spojené. Právě tam jsme měli v úmyslu vybízet firmy k tomu, aby ty úvěry poskytovaly. Bylo to účinné, nejsem si jistá, ale pokud jsme tím dosáhli očitého zdokonaletní těch nástrojů, tak to i tak stálo za to. Další kolečko, prosím, čtyři minuty, Choze. Garcia Magal za EPP jako první. Děkuji, pane předsedo, vítejte. Vítej, paní kandidátko. Jsem rád, že vás zde vidím. Vy jste přišla v jiném okamžiku, než tady byl Draghi v roce 2015. To bylo uprostřed krize a v podstatě, kdy měnová politika měla malý manevrovací prostor vy přicházíte v okamžiku, kdy již máme eh, jaksi eh, na horizontu eh, mm, situaci jinou, tedy kdy se jinak vyvíjí úrokové sazby a podobně, takže proto ta vaše vysvětlení jsou jiná. Eh, jste, mm, mm, teď ale se také hovoří o eh, krizi, ale nebude to údajně krize poptávky, ale krize nabídky, takže proto musíme přijmout jiné nástroje než dříve. A mm, měnová fiskální politika, to jsou nástroje, se kterými lze si pohrávat, ale především je třeba se zaměřit na strukturální změny změny. Já se ptám, kolik času si myslíte, že potřebuje evropská ekonomika či světová ekonomika eh, eh, na to, že ještě vydrží ty negativní eh, úrokové sazby? A za druhé, vzhledem k, tomu, k té roli, kterou bude hrát strukturální reformy při odkupování aktiv, bylo by eh, rozumné přijmout takové pravidlo, které zavá, podváže mm, eh, mm, odkup a, a, a dluho, dluhových nástrojů a eh, mm, ze strany zemí, od těch zemí, které třeba neplní ty závazky, jak by měly. A zkušenost nám ukazuje, že většinou je zde preference preference pro státní dluhopisy. Bylo by rozumné se domnívat, že v kontextu strukturálních reform bychom měli dát větší roli, větší místo i eh, celým papírům podnikovým, tedy soukromým a bylo by to rozumné i je zahrnout e, do e, toho portfolia ECB, protože víme, že pokud jde o ty ostatní dluhopisy, že tam je problém s úrokovými sazbami. Takže děkuji a já vám přeji hodně e, štěstí do vašeho mandátu. Merci beaucoup. Děkuji. Já bych ráda tedy se setkávala v jiných okolnost, za jiných okolností než v dobách krize. I cannot give a precise answer. Vaše otázka je nesmírně precizní, ale já na ní precizní odpověď poskytnout nedokážu. Na jak dlouho přesně chceme ještě podržet ty negativní úrokové sazby? Tam se ani nedá eh, takovou to přesnou odpověď poskytnout, protože naší prioritou je stabilita cen a uh, ty nástroje, které máme, alternativní, jsou využívány stoprocentně a pokud eh, můžeme hovořit o nějaké amplitudě, tak i tak nemůžeme stanovit, kdy, eh, kde a jak dlouho, protože se tam nedá proanalýzovat eh, náklady a výhody. Jediná věc, která nám může být vodítkem, je, a to řekla i rada, program nákupu zůstane až do doby, kdy ne dojde ke zvýšení, dokud nedojde ke zvýšení úrokových sazeb v podstatě. A tím se budeme řídit a toho jsme i svědky. Nejsem si jistá, co myslíte nákupem obligací eh, těch hodných zemí ve srovnání s těmi špatnými. Já se domnívám, že u těch mm, zkoušek odolnosti, u těch testů by se nemělo příliš zavádět morální kritéria. Zda bychom měli u těch nákupů vůbec uh, nějaká měnit ta kritéria je otázka. Já se domnívám, že by měla pokračovat ve stejném duchu. Možná se tím můžeme i bilaterálně dále zabývat. Nevím, zda jste ve vaší otázce narážel i na ten systém toho odstupňování či toho rozvrstvení. Jako další, um, pan Roblu. Have? Yeah, yeah. So, please. Sehr geehrte Frau Paní Lagarde, já vás vítám, říká pan Eroglu na půdě našeho výboru. Za poslední dvě hodiny už zaznělo hodně dotazů i kde jaká odpověď a já se zaměřím na prohloubení některých eh, aspektů krypto a digitální měna, jako například Bitcoin. Ty nabývají na významu neustále, do jaké míry se jedná o konkurenci vůči euru a vliv na ECB a jak je možné smysluplně bojovat s praní špinavých peněz u kryptoměn a do jaké míry považujete za úkol Evropské centrální banky ať už radit, anebo bojovat s praní špinavých peněz. A pak ještě nová otázka, která zatím neznasněla. V Německu se současná politika negativních eh, úrokových sazeb velice kritizuje, zejména postihuje malé spořitelny, malé eh, bankovní instituce. Podle vašeho vyhodnocení eh, stačí to tak, jak se to eh, zatím pojímá, anebo by se mohlo přistoupit eh, k většímu niancování eh, přístupu k velkým a malým hráčům na bankovním trhu ve prospěch odolnosti německého trhu. No, nevím, zda se mě E, líbí to, že se netážete na určitou konkrétní fúzi. Dobré je, že se chcete věnovat digitálním měnám. I mě to zajímá. Když hovořím o finanční stabilitě na prvním místě a vyhýbání se rizikům a na druhém místě o zavádění inovací a o tom, abychom nezadusili tento trh, tak i toho se chci dále držet. Eh, kryptoměny, bitcoin se dá hodnotit z různých pohledů, protože jsou i místa na této planetě, kde se k ním přistupuje jako k aktivům, někde jinde se vyhodnocují jako eh, v podstatě cenina, někde jinde se k ním přistupuje jako k měně No a e, jedno, v čem se všichni shodnou, že se jedná o velice volatilní produkt a nadmíru spekulativní. Zatím ale nenabralo vše e, takových rozměrů, aby to mohlo rozhodným způsobem ohrozit, případně narušit monetární politiku. Já bych to rozlišila od e, od toho, čemu se říká stablecoins Eh, ať už to jsou Libry, o nichž zde hovoří Facebook, nebo digitální měna centrálních bank, ty musí vyhovět všem všem aktivitám, všem pravidlům. Mně tedy nedělá starost otázka, zda se jedná o emitenta, co by banku. Mě by spíše zajímalo, zda ta uskupení se snaží plně naplnit regulační rámec, který se toho či onoho produktu týká. A v tom kontextu navrhuji, přístup následující. Cokoliv, co se váže na praní spinavých peněz, financování terorismu, narušování stability monetárního trhu. S tím se musíme zabývat na prvním místě, kdykoliv chceme se zamýšlet nad tím, zda tyto paraměny by měly prosperovat, či zda jim dovolit aby si získali své zákazníky. No a právě jedním z úkolů ECB je proanalýzovat digitální měny, koncipovat vůbec přístup k ním a pak se zamyslet, zda je vhodné eh, je nějak omezovat. Další Nikola Peticini. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji eh, paní Lagadeva. Já jsem zde byl před pár měsíci a na panarce ve Štrasburku byl pan eh, Jean-Claude Juncker a on tam před všemi poslanci přiznal, že asi až příliš naslouchal doporučením Mezinárodního měnového fondu v tom, že má, že má zavádět eh, úsporná opatření eh, do Řecka a pro řecký lid. A dnes je všem jasné, že v té krizi 2008-2009 jsme čelili nedostatečné regulaci finančního trhu. Ekonomové eh, říkají i nadále, že trh se má regulovat sám, ale eh, zřejmě tady je s tím eh, problém. Oni říkali, že Eh, vlastně problémem bylo spíš zásah eh, státu. Takže jaký je váš názor na tuto věc? Mm, Neměly by se nějak reformovat eh, smlouvy EU, které by daly ECB novou úlohu? Že by se vlastně ECB třeba stala nějaký, nějakým nějakou bankou, která vlastně bude poslední záchranou, která bude poskytovat půjčky? Podle statutu ECB Eh, by také měla ECB usilovat o lepší situaci na trh práce, nikoli pouze o cenovou stabilitu. No, pokud by mělo dojít k jakékoliv eh, změně mandátu ECB, tak to musí učinit členské státy. To nemůže dělat ECB sama. A určitě se nejen tak nemůžeme přesunout svůj mandát eh, k tomu, že chceme ještě bojovat s nezaměstnaností a ještě chceme podporovat hospodářský růst Článek 127 pod paragraf 2 dává ECB určitý prostor, protože tam říkáme, že pokud je splněn cíl cenové stability, takže můžeme usilovat ještě o určité sekundární cíle, které pak stanoví evropské orgány, Evropský parlament, Evropská rada, Evropská komise. Takže tam je. Ale tím vlastně mohu vysvětlit tu první otázku. To znamená, ochrana životního prostředí, pokud to dobře chápu, je také jedno z takových cílů. To znamená, tím se legitimizuje, proč ECB chce také bojovat proti změně klimatu, že to může být považován za jedno z takových sekundárních cílů. Sice je to primární, eh, má to primární důležitost, ale patří to mezi sekundární cíle ECB. Nechci otevírat pandořinu skřínku s tím, co kdo kdy udělal, neudělal ohledně řeckého programu ale eh, i Mezinárodní nový fond řekl oficiálně, eh, nebo eh, že řekl vlastně, že ty tedy vlastně říká, že vlastně hm, ty požadavky na Řecko jsou Eh, pokud někdo říkal, že ty požadavky byly příliš velké, byla tam trojka, ta eh, rozhodnutí byla činěna několika aktéry. Myslím si, že teď nemůžeme pouze ukazovat prstem nebo vinit pouze jednoho aktéra. Bylo to takové společné úsilí a teď jsme v situaci, v jaké jsme. Řecko nás zavolalo, abychom jim pomohli a my jsme se snažili jim pomoci co nejlépe ale je pravda, že Řecko opravdu velice eh, krvácelo během toho programu, který muselo podstoupit, kterým podstoupilo. Děkuji. Nyní jeden za SAD. SAD. Já vás slyším, říká paní Lagardeová, ale eh, mikrofon prosím. Děkuji hodně se hovoří o takzvaných zelených dluhopisech, ale ty předchozí otázky se zaměřovaly na stranu e, poptávky, ale jak už jste sama řekla, máme problém s nedostatečnou nabídkou. Mm, taky jste hovořila o možné veřejné intervenci, jak vytvořit takový širší e, prostor pro takový trh. Já mám takovou jednoduchou otázku. Eh, byla byste pro, aby se více, třeba aby evropské orgány více eh, emitovaly eh, zelené hm, dluhopisy? To znamená, třeba Evropská investiční banka by mohla provádět takové emise, tam nemohlo by se to prodávat na primárním trhu, protože to nedovolují smlouvy, ale třeba by to mohlo být na tom sekundárním trhu, mohlo by se to využít jako kolaterály. Za druhé, kryptoměny už jste říkala, že to není hrozba eh, ani klasickým změnám, ani finanční stabilitě, ale mě zajímá konkrétně eh, to, co říkal eh, guvernér Bank of England, říkal, že by opravdu vlastně se mohlo stát, že některé ty kryptoměny se stanou takový, takovou hlavní referenční měnou že může, mm, mohou ohrozit ty tradiční měny. Takže mě zajímá, co eh, si o tom myslíte. Děkuji. Tak první otázka, ty mm, zelené dluhopisy. Myslím si, že Evropská investiční banka už teď emituje velký objem zelených dluhopisů a že také i na tom sekundárním trhu dochází k nákupům. A co se týče Prahu, eh, to není 33%, který se týká klasických dluhopisů, ale je to 50%. Takže vlastně může tam docházet k upisování mnohem většího objemu těchto dluhopisů než u těch klasických, což je dobré. Také jsem eh, s radostí zjistila, že paní Ursula von der Leidenová aktivně prosazuje ten eh, nový zelený program, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, a že také chápe, že to, je, že to má zásadní důležitost. No a potom k těm kryptoměnám. Návrh, který řekl pan Mark Kony, eh, byl velice zajímavý, když jsem ho slyšela. Eh, vzhledem k tomu stá, s, s neustálému vývoji, k neustálým změnám, možná ne všichni jste četli ten eh, pros, proslov pana guvernéra, on řekl, že že by se vlastně mohl uplatnit princip, který trošku je jako ten princip eh, té, toho projektu Libra, to znamená mít nějaký nástroj, který se dá eh, konvertovat v různé eh, svrchované měny. Ten Mark vlastně navrhuje něco podobného, že by se tedy vydávala jakási kryptoměna, kterou by ale vydávaly přímo sami centrální banky. A to by určitě mělo zajímavé dopady. Eh, já mm, samozřejmě zase nemohu předjímat, jak se na to bude dívat ECB, ale já sama eh, bych se možná docela ráda zúčastnila eh, úvah o tomto novém konceptu. Děkuji nyní Nikol Gere za EPP. Děkuji, já zastupuji změny, pardon, č, země bez eura, zejména Maďarsko. Chci se zeptat nejprve na spolupráci mezi eurozónou a zeměmi mimo eurozónu. Určitě se mnou budete souhlasit, že je důležité, abyste byla úzká spolupráce mezi těmito dvěma skupinami zemí. A ať už to bude jakkoliv v eurozóně, stále eurozóna má velký, nebo veškeré změny, k nímž dojde v eurozóně, mají také velký dopad na země mimo eurozónu chci vás požádat, aby vždy, když budete připravovat nějaký nový nástroj, který se týká eurozóny, vždy prosím berte v úvahu i to, jaký to bude mít dopad v zemích mimo euro. Také je zde nový návrh, který už byl částečně schválen, týká se fiskální kapacity pro eurozónu. A vím, že, že víte, že to vzbudilo různé otazníky, zejména právě v zemích mimo eurozónu. Ve vašich písemných odpovědích říkáte, že vám se ten návrh líbí. Jak tedy chcete zareagovat na ty otazníky a pochybnosti zemí bez eura? A jaké jsou podmínky, pro vstup do eurozóny, protože tam jsou teď nějaké nové podmínky. Už jste o tom hovořila. Takže myslíte si, že ty podmínky teď stačí, nebo plánujete, že by ty podmínky mohly být možná ještě nějak eh, navýšeny? Eh, my říkáme, že se chceme stát eh, členy eurozóny, až budeme připraveni, ale asi by jsme měli obavy, pokud by tam byly stále nové a nové podmínky. A pak ještě se chci zeptat na poučení z bývalé krize. Maďarsko použilo konvenční nástroje i některé nástroje, které nebyly úplně vítané finančními orgány a Evropskou unii. Byl to takový mix, ale vypadá to, že ten mix zafungoval, protože už druhý ehm, kvartál má Maďarsko velice vysoký ekonomický růst. Také jste eh, chválila eh, aktivitu ECB za poslední krizi, já s vámi souhlasím, ale co si myslíte, že měly dělat jiného orgány Evropské unie a členské státy? nebo po, co by měli dělat, pokud by třeba zde byly nějaký, nějaké velké hrozby nebo další krize. Co by měly dělat členské státy jinak, aby eh, zabránili tomu, aby se opakovalo tady to, že, že, že to je ta obnova je pomalejší než v jiných částech světa. Děkuji. Za prvé, myslím si, že spolupráce mezi zeměmi eurozóny a zeměmi mimo eurozónu je naprosto zásadní protože i ty země mimo eurozónu, mnohé z nich tam mají aspirace přistoupit k eurozóně a e, některé mají ten opt-out, e, také doufám, že se vyřeší situace s panou království. Takže ta spolupráce je důležitá, my jsme všichni členy jedné rodiny a to s tím naprosto souhlasím, že ta spolupráce je důležitá. Také je pravda, že jsem uh, uvítala tu uh, fiskální kapacitu, která byla schválena v červenci. Považuji to za určitý první krok, určité úsilí zlepšit konkurenceschopnost, uh, zlepšit konvergenci, to je všechno chválihodné, ale musíme pokračovat dál. Pokud budou ty podmínky dobré, pokud členské státy s nimi budou souhlasit a pokud je přijmou, pokud je přijmou za své spolupráce zemí Eh, zatím, zatím tedy doufáme, že ta situace se zlepší, pokud budou dobré podmínky. Pak jste se ptali, zda eh, se chystají nějaké další podmínky pro vstup do eurozóny. Hmm, máme zde například teď Chorvatsko. Vypadá to, že Chorvatsko je mm, na tom dobře, že je schopné, má tam dobrý dohled, eh, takže je tam důležité, aby tam byl třeba ten dohled nad bankami a tak dále. Já se osobně domnívám, že tam musí dojít třeba v oblasti Chorvatska ke zlepšení v boji eh, s praním peněz a s bojem s terorismu. Eh, neříkám, že ta pravidla, která jsou teď, eh, úplně stačí, možná by mohla být zlepšena, musí tam být také lepší koordinace, lepší informovanost. Děkuji nyní za Goje Dimitris Papadomoulis. Děkuji, budu hovořit řecky. Děkuji, dobrý den, paní Lagadová. Já mám kladný postoj k tomu, jak jste se zde vyjádřila, totiž, že ten primární přebytek v mé země by měl klesnout. My už jsme s uspokojením přijali vaše slova, že totiž řecké hospodářství v nedávné době zažilo pozitivní vývoj ve srovnání se zbytkem eurozóny. 1,9 nárůst, to doufám, že rozhodně se pak vezme k srdci i náš nový premiér pan Mitsotakis neměl by se odchýlit od nastolené cesty, kterou jsme nastolili už my. Už naše vláda vyjednala s mezinárodními eh, bankami snižování přebytku. A v tom kontextu mám otázku. Moje země bylo zneužito, zejména když ještě pan strauss a pan Dijsselblum nám vnutili ty mm, pochybné multiplikátory, vnutili nám jejich uplatňování a to vedlo k velké nezaměstnanosti a k mnohem horší krizi, než čím jste podčítala tehdy ty. Co k tomu můžete říci? To vše přece bylo zavedeno pouze, aby byly chráněny zájmy francouzských a německých bank. To, jak vy se k tomu nyní vyjadřujete, tak je to taková recyklace. Nyní se dostanete na židli Evropské centrální banky a mně by záleželo na tom, abyste nám nalila eh, čistého vína ta pandořina skřínka, před kterou varujete, ta už u mé země otevřena byla a pořád se to zhoršuje. A ještě jedna konkrétní otázka. Evropská centrální banka je nucena by měla být nucena k většímu dílu odpovědnosti než měnový fond. A já se táži, k jakým opatřením chcete sáhnout, abyste posílila vaši transparentnost. Já už eh, o tom primárním přebytku jsem toho řekla dost, podle mě. Most of my leadership, position that was... Když já jsem ve své funkci vlastně měla jenom odpovědnost než Evropská komise. Evropská komise vlastně nakonec nám nedovolila, abychom se zúčastnili té třetí části programu. Také si myslím eh, říci, že férové říci, že mnoho strukturálních reform, které byly součástí toho celého balíčku, nebyly úplně nutně dokončeny a já doufám, že řecká vláda s tím bude pokračovat, že začne, že, že dokončí to, co měla a že také prohloubí všechny tyto reformy, aby ten trh byl konkurenceschopný, aby byl efektivní. Já samozřejmě jsem ráda, že ten eh, že růst se obnovuje a že do země jezdí více turistů, že tam je více výroby, že se to obnovuje. Co se týče těch fiskálních eh, multiplikátorů, eh, Mezinárodní měnový fond uznal nejenom ohledně Řecka, ale i ohledně Portugalska, kde jsme také právě zkoumali dopad eh, fiskálních multiplikátorů, tak jsme uznali, že jsme že jsme nedostatečně ohodnotili, že jsme to podcenili, tyto dopady těchto multiplikátorů. A eh, ale nebyla to odpovědnost pouze eh, jedné instituce, byla to odpovědnost dvou nebo tří institucí. Myslím si, že jsme tehdy všichni na tom byli stejně. Teď opět můžeme se rozhodovat, kdo za co mohl, ale zároveň je důležité také eh, říci, uznat, že pokud nějaký krok byl navržen špatně, nebo že tedy jsme to podcenili, tak je dobré to přiznat. My jsme tehdy měli určitý uh, úřad pro interní evaluaci, interní úřad pro evaluaci, a kteří o tom uh, hovořili a byla tam velká diskuse o tom. Transparentnost. Já jsem pro co největší transparentnost, ale zároveň to musí být v souladu s nezávislostí eh, institucí a také s tím, aby mohli plnit své úkoly. Ale zcela jistě vítám úsilí o transparentnost a pokud bych byla potvrzena ve, v, v mé funkci, tak se budeme setkávat pětkrát do roka. To si myslím, že je přesně takový příklad transparentnosti, kterou vítám. Děkuji. Vážení kolegové, ještě nás čekají pět otázek a ještě budou catch DI a pak ještě tam byly další dva, dvě žádosti a pak eh, už nebude tlumočení, pak už budeme pokračovat pouze anglicky a já bych vám ještě rád dal nakonec pár slov na závěr. Takže navrhuji, abychom skončili ve 13.05. Pokud budete všichni struční při formulaci svých otázek, tak to stihneme. Já si myslím, že paní Lagardová velice dobře odpovídá, eh, velice eh, stručně odpovídá na ty otázky. Joachim Schuster, tady už zaznělo hodně otázek a já si pouze vyžádám doplnění dvou záležitostí. Za prvé, pro mě je mimo pochyby, že bychom se měli nově opět zamyslet nad politikou příliš nízkých úrokových sazeb. Politika centrální banky sice má stabilizační pozitivní vliv, ale i záporný dopad na to, že totiž tam jsou ty záporné úrokové sazby. V Německu se už dokonce hovoří o tom, že by se to mělo mělo rovnou zakázat, aby si banky nastolovaly a předávaly dál záporné úrokové sazby, zejména eh, s pohledem na hranici 100 tisíc eur. Co si o tom myslíte? Druhá záležitost, velice kontroverzní je, dla, zda by se vůbec mělo počítat s digitálními měnami. Tam máme různé úrokové sazby v různých členských státech, jednak to pak má má e, špatný dopad, protože ty zadlužené státy e, mají větší problém to unést a jiné na tom vydělávají. Nemělo by lepší, aby byl, když máme jednotný trh, jednotné měnové prostředí, sdílení rizik e, utvářet jinak a pokud ano, ke kterým krokům byste sáhla, aby to tady vše bylo racionálnější z pohledu sdílení rizik v eurozóně? Děkuji, že jste propojil tu otázku mí, úrokové míry a fiskální politiky. To je v podstatě stejná diskuze a to i e, e, navazuje na to, co řekly centrální banky během e, krize. Já myslím, že je třeba vést tento dialog tak, abychom správně nastavili, kalibrovali oboje a abychom e, mohli podle toho nastavovat ta opatření, která podle mě teď jsou důležitá, abychom splnili mandát, to znamená cenovou stabilitu. Také si myslím, že některá makro obezřetnostní opatření mm, jsou nutná, abychom řešili konkrétní rizika v konkrétních segmentech. S těmi je třeba pokračovat, rozvíjet je, abychom se ochránili před eh, riziky potenciálně finanční nestability eh, především mám na mysli eh, leverage zadlužování, tedy máme zde eh, tu to musíme monitorovat, to dělají centrální banky. A to tež platí třeba pro i realitní trh. Tam také třeba použít ty makroobezřetnostní ukazatele. <clears throat> více sdílení rizik v eurozóně. Dobře, to je ultimátní cíl. Takže mm, zatím nejsme v té fázi. Víme, že zatím eurozóna není dokončená. Tam ještě chybí něco. Když se podíváte na výnosy, tak jak je měříme eh, podle zemí, tedy výnosy z těch eh, dluhopisů s krátkodobou či dlouhodobou splatností, tak vidíme, jaký malý spread tam je mezi těmi výnosy. A to je skutečně zajímavé vidět, kolik za posledních několik čtvrtletí, zda, jak se to eh, prostě ještě více, je to více těsné, ten minimální spread, který ještě to rolovatelný, pokud jde o rizika. A, mm, takže to se dotýká od celé otázky restrukturalizace bankovního systému, e, dokončení bankovní unie. jak asi řekl i pan Enria dnes dopoledne, je třeba e, očistit e, ten bankovní systém od těch nebonitních, od těch nevýkonných, nesplácených úvěrů a mm, je třeba Mm, jít cestou sdílení rizik, o kterém mluvíte, to by byl ideál. A, ale je třeba, aby byly naplněny podmínky a všechny ty praktikály, abychom touto cestou mohli jít. Děkuji kolegyni Kortason od Zelených. Avoided the worst. Děkuji, paní Lagatová. Zatím se nám podařilo vyhnout se nejhoršímu, což je monetární populismus ze strany ECB a spochybnění společné měny. Ta ekonomika, jak nahlížíme na její scénáře, znamená, že opravdu musíme sáhnout té sadě nástrojů, které už jsou prověřeny dobou. Moje otázka se týká eh, vedlejších účinků. Eh, stručně jste se zmínila na dopady na nemovitostní trh. Ceny nemovitostí rostly mnohem eh, rychleji než platy, což má dopad na naše občany žijící ve městech. Ano, samozřejmě, že politika řízení úrokových sazeb má své místo, ale na druhé straně by každý měl mít na paměti, že si lidé musí moci dovolit střechu nad hlavou. Takže makroobezřetnostní regulační nástroje, jak ním chcete sáhnout, budete používat kolaterální požadavky a um, anticyklické rezervy já vám děkuji. V této oblasti tady se domnívám, že makroobezřetnostní nástroje, které zatím jsou využívány poměrně nedávno, tam už dokázali, že si umí poradit s vývojem cen na nemovitostních trzích, například v Kanadě a v Austrálii. Tam najednou začaly růst ceny nemovitosti a pak, když se hovořilo o mikro, prudečních rizicích a nástrojech, tak to zafungovalo a je třeba k ním sáhnout a zejména za daných okolností, za současných okolností. A ještě bych si dovolila k tomu eh, trošku něco dodat. Je ale zde otázka i nabídky musíme mít dost nemovitostí na trhu, tak, aby bylo čemu napomáhat a aby tomu také veřejnost rozuměla. Děkuji nyní za ide Antonio Rinaldi. Děkuji, děkuji. Paní doktorko Lagardeová, zde vedeme diskuzi o e, i revizi statutu ECB abyste odpověděla na otázku kolegy, že eh, lze mm, že můžete plnit pouze ten primární cíl, což je eh, stabilita cen s cílem inflace. Ale zde máme hodně národních institucí, které říkají, že práce je základem. Takže nemyslíte si, stejně jako jsme již tady slyšeli, že zde bychom měli mít i cíl zaměstnanosti, že i to by bylo třeba považovat za primární cíl. Je to otázka, kterou vám kladu, protože v tomto okamžiku je pro nás velice eh, důležitá. Další otázka. Vy dnes v tomto okamžiku můžete garantovat eh, těm 500 tisícům, 500 milionům občanů eh, v Evropě, že budete zcela nezávislá? Já se vás na to ptám, eh, protože mm, jako občan, normální evropský občan, protože když v Le Monde, eh, prestižním, prestižních novinách v červnu mm, byl zveřejněn mm, článek, tak tam Mm, v podstatě mm, čteme věci, které bychom nechtěli vůbec tady slyšet. Vy jste tam eh, četla toho, to bylo za, Sarkozy, za Sarkozyho, bez toho, ani, my eh, tam bylo řečeno, že potřebujeme do vedení ECB osobu extrémně eh, nezávislou, extrémně nezávislou, to se tam píše a můžete nám potvrdit, že když budete potvrzena, že skutečně budete se chovat extrémně absolutně nezávisle? Děkuji. Thank you so much for that question. Velice děkuji za tento dotaz. Když hovoříme o nezávislosti ECB a nezávislosti prezidenta nebo prezidentky ECB, to jsem velice ráda, že vám mohu potvrdit, že je to ta nezávislost ECB i prezidenta je naprosto nedílnou součástí nezávislosti ECB. Takže pokud třeba eh, jste součástí kabinetu a pracujete pouze solo, tak zkrátka nejste důvěryhodní. A pokud jste prezidentem ECB, tak tady si myslím, že to je úplně jiná situace. Protože dokonce zákon stanoví tu nezávislost. Zákon říká, že lídři členských států nesmějí vyvíjet nátlak na prezidenta ECB. A to je nesmírně důležité, protože ECB je instituce, která má sloužit lidem eurozóny. Nemá sloužit lídrům členských států. A ECB se zodpovídá obyvatelům eurozóny prostřednictvím e, Evropského parlamentu, protože vy zastupujete evropské občany. Takže pro mě je to naprosto zásadní. A já vám řeknu, že pokud by tam nebyla zajištěna ta e, nezávislost, tak bych vůbec ani neuvažovala o tom, že budu akceptovat kandidaturu. Děkujeme a nyní za Catch the Eye pan Jan Kotan, druhý místo předseda, místo předsedkyně, pardon. Budu hovořit, Budu hovořit francouzsky. Já eh, kvituji s potěšením, že kandidujete ze třech důvodů. Eh, mm, kromě nezávislosti a důvěryhodnosti, o, kterých, o, které, o, které, o čemž hovořili kolegové, protože vy jste první ženou v této funkci a dnes 24 řečníků je nás pět žen pouze, takže vidíte, ale kvalita možná je lepší než kvantita. Nikdo není perfektní, nic není perfektní. Já jsem francouzska a já jsem z Normandie. Jako vy, myslím i. Mm. A mm, velké eh, technologické, environmentální změny, změny ve společnosti, to znamená, že musíme přehodnotit naši měnovou a hospodářskou strategii a uh, to i vyplývá z vašeho dotazníku, kde ukazujete, že chcete změnit to, jak ECB je vnímána ve veřejnosti. Chcete více tady naslouchat občanské společnosti a mladým lidem. A mm, zde my v našem výboru se staráme o naše hospodářské subjekty, podniky a my chceme, aby vaše politika stimulovala činnost eh, našich podniků, především malých středních podniků, ochránila spotřebitele, eh, protože to jsou klíčoví hráči v ekonomice. A proto všechno, jak vy chcete, aby mm, ECB byla více konkrétní, uchopitelná, otevřenější, tak jak navrhovali kolegové, aby třeba se eh, vytvořilo to výroční eh, fórum, které se schází jedno za rok. Madame la vice-présidente. Děkuji, paní místo předsedkyně. Já eh, tady přes vás vítám Normandy, Normandy i to ženy zde. To výroční fórum, o které jsme mluvili, to je způsob, jak zahrnout zástupce občanské společnosti. Ale já myslím, že to nestačí. A to především si myslím proto, abychom umožnili to, aby Eh, občané Mm, členských států eurozóny se stotožnili s námi, tak je třeba, abychom k ním se dostali všemi možnými kanály a jazykem, který bude pro ně srozumitelný. Když jsem nastoupila do fondu, tak jsem chtěla po všech, aby začali, aby přestali používat zkratky, protože to už vylučuje ty ostatní řečníky nebo partnery. Je třeba tedy pročistit náš jazyk, naši retoriku a e, nepoužívat ten technokratický politický žargon, tak aby občané, tedy spotřebitelé, ti, kteří nutně nemusí být experti na měnovou politiku, aby pochopili, k čemu ECB má sloužit, jaká je hodnota toho, že máme společnou měnu, jaké, mm, jaká opatření přijímáme, co to znamená regionální suverenita, tedy suverenita našeho regionu. A já eh, chci uchopit tyto možnosti a i určitě rada guvernérů také z toho bude nadšená a tak, abychom mohli umožnit eh, jiný přístup, jinou komunikaci, tak, aby se občané eh, eh, nám přiblížili. The last speaker, a last question from Mr. Gusmao, also vice chair of Econ. Ještě pan Gusmao, také místo předseda výboru Econ. Děkuji, já budu hovořit portugalsky. Ale nevíme, zda ještě bude tlumočení zajištěno. Ano, tlumočení bude do jedné hodiny takže ještě je tam čas. Já souhlasím s mnoha kolegy, kteří eh, říkali, že ty nekonvenční měnová opatření byla zásadní k tomu, aby se zabránilo kolapsu eurozóny. A také souhlasím i s tím, že nekonvenční monetární politika sebou nese určitá rizika. Chtěl bych vyhít se zkušeností mé vlastní země, protože eh, nám eh, v Portugalsku také trojka řekla, že máme provést ten balíček, ten program, eh, ozdravný program, ale v těchto vlastně došlo k velkému zadlužení právě v těch v to období toho programu. A politická většina pak ale zvrátila některá ta opatření a teď máme snad nejlepší růst v naší zemi za celou naši historii, ale také došlo k největšímu eh, snížení toho poměru eh, dluhu. Takže si myslím, že bychom také měli vést docela důležitou debatu a z toho vychází i má otázka. Eh, myslíte si, že ta rizika spojená s nekonvenčními opatřeními si vyžadují určité politické kroky, které třeba zde vlastně ještě ne, minulosti nebyly? Nebo myslíte si, že stabilita eurozóny může být dosažena pouze monetární politikou kombinovanou s politikou škrtů, tak jak tomu bylo dřív, tak jak jsme to prošli. Ano, děkuji. The Portuguese uh, people in, in going through a